Um, I když začínáme později, vypadá to, jako bychom museli čekat ještě na další, až přijdou další eh, posluchači, ale tak to zkrátka v životě chodí, když chceme všechno stihnout. A já bych tady chtěla eh, přivítat litevského ministra financí eh, v našem výboru aby k nám promluvil ke konci litevského předsednictví, i když to není zcela konec, protože budou po tomto výboru probíhat ještě důležité trialogy, kde um, musíme ještě některé věci velice důležité vyřídit a nejlepší bude, když si vezmete slovo na 10 minut a potom uh, dáme prostor na otázky poslanců. Doufáme, že ty otázky nebudou příliš dlouhé a budeme moci eh, vždy postupovat otázka, odpověď. Máte slovo, pane ministře. Děkuji, Sharon. Paní předsedkyně, vážení poslanci výboru Ekon, jsem velice eh, potěšen, že mohu říci, eh, že je to pro mě vlastně obtížné vejít se do deseti minut. Myslím si, že když se podívám zpět, sice nám ještě pár dní eh, našeho předsednictví zbývá, budou Vánoce a před Vánoci my ještě budeme mít několik dní velice intenzivní práce a myslím si, že přesto budeme schopni celou řadu důležitých záležitostí významně posunout. Chtěl bych velmi ocenit profesionální a plodnou spolupráci s vámi, protože bez spolupráce parlamentu a rady se hm, nic eh, neposouvá a je velice dobře, že eh, rada a parlament, eh, tedy jsou spolu zákonodárci, ale je velice důležité, že můžeme společně podiskutovat o různých myšlenkách, Myslím si, že litevské předsednictví dosáhlo dobrého pokroku v celé řadě eh, akt během těchto šesti měsíců. Samozřejmě jsme eh, nezačínali od nuly, ale navázali jsme na velice dobrý základ. Byl to velmi pevný základ, eh, který vybudovali naši předchůdci, irské předsednictví a já doufám, že budeme schopni předat velmi kvalitní základy pro řecké kolegy, kteří převezmou předsednictví po nás. Chtěl bych pohovořit o čtyřech částech našeho programu, programu našeho předsednictví, které jsem eh, vám tady představil na počátku našeho předsednictví v červenci. První část finanční služby a legislativa s nimi spojená. Bankovní unie samozřejmě byla hlavní prioritou našeho programu a job that we are still coping with. Uh, I think we are coping successfully with that. My byla to nejdůležitější část naší práce. Doufám, že se nám to podařilo úspěšně rozběhnout. Minulý týden dohodu a trialog o eh, směrnici o eh, řešení problémů bank a já si myslím, že to je velmi dobrý základ pro všechny ostatní stavební kameny, kameny bankovní unie a doufám, že Rada bude brzy schopna potvrdit dohodu, kterou, eh, která byla dosažena v parlamentu v trialogu. Je velice důležité, abychom vyslali jasné poselství trhům ale také evropským občanům, že opravdu trváme na našem závazku, aby bankovní systém byl odolnější a lépe uchovával peníze eh, daňových poplatníků. To je velice důležité, máme to na zřeteli vždy, když pracujeme na těchto otázkách. A ti, eh, kdo měli přínos z riskování bank, by měli nést náklady, když se věci zbortí. A to je princip, kterého se držíme jako klíčového principu a nyní byl transponován do eh, jednotného mechanismu pro řešení problému, který budeme zítra řešit na ECOFINu. a dále. Já si myslím, že SRM je skutečně zásadní. Musíme se na této věci dohodnout, je to nestandardní záležitost, proto se o tom velmi píše v tisku a možná, že z tradičního eh, legislativního pohledu eh, a obecného obvyklého postupu to vypadá poněkud netradičně nebo zvláštně ale já si myslím, že to přinese výsledky, které budou prospěšné pro nás, pro všechny a vlastně odůvodní veškeré ty kroky, které bylo třeba učinit v souvislosti s touto věcí. Jsem optimistický, pokud jde o zítřejší jednání, protože e, mám v paměti jednání z minulého týdne. To bylo velice plodné. Myslím, že jsme dosáhli značného průlomu mezi členskými státy které někdy mají velmi odlišné pozice. A já si myslím, že se nám podaří uzavřít všechny zbývající otázky a nadcházející řecké předsednictví potom bude mít za úkol pokračovat v trialogu a by se tato věc uzavřela před koncem politického cyklu. Eliso, dívám se na tebe, myslím si, že budeš mít velice obtížnou práci, ale myslím si, že my eh, ti budeme moci pomoci, protože my budeme patřit do trojpředsednictví, tedy Irsko, Litva, Řecko. A upřímně mohu říci, že tato eh, složka, tato záležitost je pro mě osobně nejdůležitější, takže velmi doufám, že bude úspěšná. Další pilíř bankovní unie, který bych neměl opomenout, eh, je směrnice o eh, zárukách pro vklady. A já si myslím, že tady, tady, tady probíhá jeden trialog a uh, Eh, nebo ještě bude probíhat. A my jsme v takové situaci, že by bylo možné dosáhnout eh, závěrečnou dohodu ještě za litevského předsednictví. Pokud eh, se podíváme na další důležité otázky finančních služeb, tak tady máme CSDR a MIFID. Tady probíhají trialogy a já velice spolehám na vaši podporu až budeme dokončovat eh, tyto velice eh, důležité eh, věci. Tak jako to bylo u Omnibusu 2. Burkhardt, nevidím Burkharda, kde je? Tamhle. Já si myslím, že tady jsme opravdu odvedli velký kus práce s Omnibusem 2. Podařilo se nám prosadit tuto legislativu a já si myslím, že to je velice důležitý výsledek od 1. ledna 2016 eh, eh, rámec Solvenci 2, což je součást Omnibus 2, vstoupí v platnost. A stejně tak BRD Tady jsme eh, to od 1. ledna 2016 také tady chtěli spustit a já si myslím, že ta data jsou opravdu symbolická. Mnohé důležité eh, věci vstoupí v platnost právě tento den. A já jsem velice vděčný, že jsme měli možnost Eh, dopracovat eh, směrnici o hypotékách. Eh, děkuji vám za hlasování, už to bylo na plenárním zasedání. A pokud jde o další části, tak samozřejmě, nebo o velké části té práce, tak to odvedlo minulé předsednictví, ale nám se to podařilo dovést do konce. A myslím si, že tento signál, který vysíláme, je velice pozitivní pro naše občany a vlastně i pro jiné pro naše podniky. Potom další věc, eh, kde eh, se snažíme dosáhnout co největšího pokroku a nemohu slíbit, že to dokončíme před Vánocemi. Eh, je to tady USIT 5, a, ale budeme se snažit to tady dokončit před Vánocemi. Potom jsme také dosahli pokroku, pokud jde o eh, legislativu o praní špinavých peněz. Myslím si, že to nebylo ještě úplně uh, dostačující, nebo nedosáhli jsme úplně všeho, co jsme si přáli, ale přece jen byl to krok vpřed a já si myslím, že v lednu 2014 uh, eh, to bude eh, řešit Evropský parlament a potom druhá část našeho balíčku, uh, to jsou otázky ekonomického řízení a Evropský semestr v této souvislosti byl jednou z našich priorit. Uh, ECOFIN eh, v této souvislosti řešil celou řadu nejrůznějších iniciativ, například eh, návrh rozpočtového plánu eh, zemí eurozóny a potom tam různé plány ekonomického řízení a tak dále. Především tady, tam to bylo důležité u těch zemí, které, maj, které jsou přízetní pro, přebyt, pro nadbytečný uh, schodek. Uh, také jsme zahájili uh, eh, pra, práci na var, různých mechanismech varování a tak dále. Eh, samozřejmě tentokrát to je trochu jiné, nejenom kvůli litevskému předsednictví, ale protože tam vložilo své úsilí mnoho lidí a všichni to vnímali tak, že musíme vynaležet naše úsilí na to, abychom věci vylepšili a aby eh, tedy ekonomická měnová unie, aby to vše bylo mnohem lépe řízeno. Eh, směrnice o úsporách, nový návrh v této věci eh, si vyžádá jednomyslnost na radě a konzultaci Evropského parlamentu. Bohužel se nám ale nepodařilo dosáhnout jednomyslnosti. Jsou tam stále ještě dvě zemi, které, země, které jsou proti. A to navzdory tomu, že během vyjednávání došlo k určitému pokroku, tedy eh, vyjednávání s těmi zeměmi. Potom, pokud jde o automatickou výměnu informací, tak tam jsme dosáhli významného pokroku. Eh, nejprve tedy v našem přesvědčení pochopili jsme, že standardy OECD mohou být použity pro mm, Evropu a evropská legislativa musí být uspůsobena tak, abychom implementovali automatickou výměnu informací mezi finančními institucemi a eh, daňovými zprávami. Eh, A potom ještě bych chtěl uvést jednu věc, když to nespadá do pravomocí vašeho výboru nebo do portfolia vašeho výboru. Jsem velice pokra- potěšen, že se nám podařilo pokročit s Evropským parlamentem, pokud jde o schvalování víceletého finančního rámce. Evropský eh, rozpočet 2014, potom doplňující rozpočet, eh, roz, doplňující rozpočet pro rok 2014 a e, není to jenom 325 miliard eur, které by mohly být e, začít investovány od 1. ledna příštího roku, ale e, jsou to také nové iniciativy, je to nový vstup do regulace politik, jsou to nové nástroje, nebo mimo jiné jsou tam i nové nástroje, jak vlastně využívat evropské strukturální fondy Eh, jak spojit tyto zdroje se soukromými zdroji a zvýšit efektivitu každého eura, které z rozpočtu Evropské unie jde do členských států a zvýšit ten potenciál pět až osmkrát. Eh, je to iniciativa například, která se týká Evropské investiční banky a je to jedna z iniciativ, o které se hovořilo na neformálním ECOFINu v v září a Sharon eh, tam tehdy také byla přizvána. A závěrem bych eh, začal tady nebo použil litevštinu. Gerbiami komiteto nariai, gerbiama pirmininkė. Eh, vážení poslanci, vážená paní předsedkyně, chtěl bych vám poděkovat za velice konstruktivní spolupráci, která byla velmi plodná a za velmi příjemnou spolupráci jsem přesvědčen, že priorita litevského předsednictví, to znamená otevřená Evropa, spolehlivá Evropa, Evropa rostoucí. Myslím si, že se nám podařilo tyto priority dosáhnout a to díky našemu společnému rozhodnutí. Myslím si, že Evropa je nyní života schopnější je zřejmé, že hospodářství se rozbíhá a myslím si, že teď vytváříme dobré základy budoucnosti. Myslím si, že Evropa je nyní otevřenější. A jsem přesvědčen, že naše předsednictví bylo velmi důležitou výzvou i pro Litvu, pro mou vlast. Byla to významná možnost, která nám byla dopřána. Přesvědčili jsme se, že jsme schopni mnoho věcí dosáhnout a že když spojíme naše síly, dostaneme se skutečně daleko. A proto děkuji Evropskému parlamentu, který je velice důležitou institucí, děkuji vašemu výboru. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Já jsem tady eh, se snažila spočítat, eh, kolik eh, těch agent ukončíte ještě a pokud všechno půjde dobře, tak eh, asi deset do materiálu Econ, což bude docela rekord. Já nevím, stali se to podaří nebo ne, ale ať výsledek je jakýkoliv, tak pokrok byl obrovský, jak jste správně řekl, i u některých náročných témat, kde, která byla po dlouhou dobu i zablokována. A nyní přejdeme k otázkám. První za EPP Jean-Paul Gozes. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře. Já si myslím, že si zasloužíte slova díku, která jsou vám zde adresována, protože bilance vašeho předsednictví je vynikající. Sharon právě připomněla, že pokud vše půjde dobře, ještě dalších deset eh, předpisů také bude eh, finalizováno a takže mm, já eh, si pamatuju, když jsme se sešli poprvé u mě v kanceláři, tak vy tehdy jste byl optimista a zároveň jste byl trochu v obavách, ale já jsem vás ujišťoval, že vaše předsednictví bude dobré a dnes se nám dokazuje, že to tak bylo, takže bravo. Eh, protože ta činnost, kterou jste provedli, eh, byla umocněna velice těžkými okolnostmi a určitě díky vašemu předsednictví jsme Evropu posunuli vpřed a vy jste věnovali velkou energii do komplikovaných agent, jako eh, to, co spolu s vámi dělal můj soused. Já nemám žádné dlouhé dotazy na vás, ale před chvíli jste zmínil bankovní unii. Určitě to je velké téma téma. Chtěl bych vědět, tady případně ve vaší mateřštině byste nám mohl trochu více říci o tom, jak vy vnímáte konec vyjednávání a vůbec tu možnost v nějaké patřičné eh, lhůtě se dohodnout. Děkuji za vše, co jste udělal během vašeho předsednictví. Uh, <laughs> well, um, <laughs> uh, Děkuji za velice dobrou otázku, jean -Paule. Samozřejmě, já bych to těžko vysvětloval v mateřštině, asi eh, co bychom měli udělat a jaké kompromisy bychom eh, eh, měli přijmout. Já jsem pro kompromisy a upřímně vždycky se snažím vyjednávat otevřeně kompromisy mezi různými státy má, vedli jsme dlouhé, dlouhé diskuze, bilaterální, multilaterální, konzultace, často jsme se dohadovali a někdy i docházelo ke sporům, ne, že by to byly nějaké střety, jak z akčního filmu, to ne, ale diskuze to byly plné napětí. a i jsme tedy předložili návrhy, které asi e, e, skutečně se měnili, ne jednou za dva dny, ale jednou za dvě hodiny. Měnili se pořád. Já se omlouvám, já těžko mohu tady hovořit o detailech. A to i z důvodu, protože zatím ne ovšem bylo rozhodnuto a my jsme se dohodli mezi ministry Eh, na tom, že dokud se nedohodneme úplně finálně, tak jako by nic nebylo dohodnuto. Takže my během vyjednávání vždycky se držíme této zásady. A já myslím, že zítra budeme schopni již předložit eh, tedy dokumentaci a vše vám ukážeme. Možná ne zrovna všechno asi, bude k libosti Evropského parlamentu, ale Evropský parlament vždycky bude mít možnost všechno vyhodnotit a určitě k tomu dojde. Omlouvám se, že jsem nebyl konkrétní. Ano. Takže každé dvě hodiny, když se to mění, no dobře. Takže já doufám, že i e, změníte kurz Evropského parlamentu, a, protože po, pro nás by to bylo devastující, kdybyste nás ignorovali. Přece to je, eh, kdybyste vy jako vlády vyloučili Evropský parlament. To je špatné, to není demokratické, to se mi nelíbí. A já myslím, že to by byl velice nešťastný konec vašeho předsednictví, Elisa. Dobře, děkuji, děkuji za tento úvod, Sharon. A já chci poděkovat předsednictví, které skutečně eh, si vedlo výborně a za vašeho předsednictví jsme začali eh, skutečně eh, plně aplikovat evropský semestr a hospodářské řízení. Podařilo se vám i se dohodnout o strukturálních fondech a finančních výhledech. Samozřejmě lituji, že ve strukturálních fondech eh, je ta eh, kondicionalita, mm, to je pro mě eh, něco úplně v rozporu s předpisy a s principy spravedlnosti. Dobře, takže ale kromě toho jste si vedli dobře, kromě té makrokondicionality. Pokud jde o finanční trhy, takže zde samozřejmě mm, já se zaměřím na témata, která jsou uh, mě blízká a zde skutečně e, musím uznat, že musím poděkovat Ivyli a celému týmu za vydikající práci a chtěla bych říct, mít možnost stejně pozitivně se vyjádřit i třeba na SRM, ale SRM, to je podle mě nejkomplikovanější téma a zde asi eh, podle toho budeme i posuzováni, poněvadž, jak jste řekl, to není jenom zásadní agenda, ale je to průlomové i, a musíme to nastavit dobře. Doufám. Jak říkáte, že se věci mění eh, každé dvě hodiny, takže kdybyste tedy zde skutečně nadále hrál roli upřímného vyjednavače, tak eh, zde vám musím říci, že slyšíme tedy různé takové kuloární řeči, že se zde kurz má změnit. A já myslím, že eh, by nebylo dobré nakonec, aby ta eh, finální pozice rady byla úplně opačná, než bychom chtěli my a měl byste vědět, že dnes budeme hlasovat o pozici parlamentu. Tak já doufám, že to bude inspirace pro radu a že e, e, takto tedy vstřícně přistoupíte potom k vyjednávání. V této fázi jsme odhodláni Eh, tedy mm, jak si eh, eh, jít cestou oddělení činnosti, bankovní činnosti, tedy investic od úspor, to znamená ten vztah, ten rozbít a protože to je něco, co je důležité i pro financování průmyslu. Je třeba, aby úvěrování začalo fungovat již hned a Eh, s tím, že tedy eh, tu, ty úvěrové facility bude skutečně platit eh, průmysl jako takový, že se bude vše posuzovat podle skutečného rizika. Měli bychom mít jednotný systém, protože hovoříme o jednotném dohledu, jednotném fondu, jednotném systému řešení bankovních krizí a měli bychom se vyhnout jakémukoliv eh, politickému zasahování eh, do eh, osudu, konečné osudu nějaké krachující banky. Ale zde jsme slyšeli takové kuloární řeči, že zde to půjde nějak dvojkolejně, že zde budeme mít fond pro řešení bankovních krizí, který bude se opírat o mm, mezivládní dohodu, nikoliv o komunitární metodu. Potom jsme i slyšeli, že zde spíše půjde o mezivládní struktury a ne nějaký komunitární systém rozhodování. To je něco, co skutečně nás velice, velice zneklidňuje. Doufáme, že tím nebude podkopána vaše vynikající práce za vašeho předsednictví, teď tedy v té finální fázi vašeho mandátu a apelujeme na vás tedy, abyste skutečně Eh, doposud eh, hrál tu roli z eh, otevřeného čestného vyjednavače jako doposud, protože to je téma tak důležité, že si nemůžeme dovolit, aby se lhalo. Děkuji, Elizo, a děkuji. I vy jste začala s něčím, co možná asi já jsem opomněl zmínit v úvodu. A samozřejmě já také děkuji týmu který se mnou spolupracoval, který byl velice zkušený a oddaný, nejoddanější a nejzkušenější tým, který jsem kdy viděl. Takže jim musím poděkovat a samozřejmě kulární řeči jsou jenom řeči. Je třeba spíše se opírat o principy, které jste uvedla a já souhlasím se všemi z nich. Eh, takže ten vztah eh, mezi tedy státním dluhem eh, a bankami také by se měl oddělit, to je primární věc potom pro vytvoření bankovní unie. A i fragmentace, roztříštěnost finančního sektoru, a to je další velké téma, které je nutné. A bankovní unie a vytvoření bankovní unie, to je jeden z kroků. Možná, že ne hned teď, okamžitý krok, asi hned teď nedojde k odstranění hranic mezi různými členskými státy, ale postupně ano. A to by mohlo být produktivní. Já jsem rád, skutečně rád, že jsme se dohodli mm, na tom, že eh, ty nástroje pro bail-in eh, již začnou fungovat eh, počínaje rokem 2016. To je důležitý krok, v podstatě, na kterém jsme se dohodli v trialogu s Evropským parlamentem právě. A fondy nebo opatření eh, pro řešení bankovních krizí, že to by měl financovat sám průmysl, tedy bankovnictví, to je jasné a eh, to je něco, o co se budeme opírat. A další důležité téma politický a vliv eh, by se měl tedy minimalizovat, když se, bude, eh, když se budou řešit problémy bank a my se snažíme tedy tento princip prosazovat ve všech agendách, které se týkají bankovní unie, včetně SRM. A, ale opakuji, nechtěl bych zde hovořit o dalších detailech. E, dobře, nyní Wolf Klintz. Eh, Děkuji mnohokrát. Já bych se rád připojil k blahopřání mých eh, kolegů. Seznámil jsem se s eh, mnoha vašimi týmy a musím říci, že to byla vynikající kombinace technické kompetence a osobní angažovanosti a opravdu to pochvalu. Eh, otázky, které by jsem chtěl položit, ty již byly položeny a zodpovězeny, takže položím další dvě otázky. Podle vašeho názoru jsou předpoklady pro neevropskou zónu dobrovolné, je to, ty předpoklady jsou skutečně vytvořeny, anebo vidíte nebezpečí v tom, že de facto eurozóna se bude silněji integrovat, ale zároveň dojde k takému rozštěpení mezi eurozónou a zbytkem Evropské unie. Za druhé, e, změ, padla zmínka již e, o té zájemné závislosti států a bank, co se týče státního financování, státních půjček. Chtěli bychom to nějakým způsobem um, rozlomit. V současné době Evropská centrální banka po, poskytuje za velmi výhodné úroky peníze a celá řada Státu toho využívá s tím, že také chce investovat do státních dluhopisů. Bude toto případně asset quality review nějakým způsobem změněno? Možná, že se na to bude hledět kritičtěji. Děkuji. Hmm. Uh, okay. uh, of course, uh... Ano, Eh, samozřejmě jeden z principů bankovní unie, tak jak to bylo i v rámci SSM, abychom to úspěšně uzavřeli. Ehm, a tady musím říct, že to nebyla naše záležitost eh, úplně, ale jsem velice rád, že to bylo možné schválit na ECOFINu v říjnu a také podepsat eh, vzájemnou dohodu Evropské centrální, s Evropskou centrální bankou o výměně informací, stejně tak, jak učinil Evropský parlament. Jak víte, země mimo eurozónu se mohou připojit eh, do jednotného mechanismu dohledu eh, a eh, SRM jakožto druhý pilíř bankovní unie musí odrážet strukturu dohledu. To znamená, že to musí do sebe vzájemně zapadat. A v návrhu SRM jsou přímé odkazy na jednotný eh, mechanismus dohledu a, ty, a na země, které se ho účastní. Takže mohu vás ujistit, eh, že naprostá většina zemí se donívala, eh, že bankovní unie není pouze produktem zemí eurozóny. Samozřejmě, že tady jsou taková určitá přirozená východiska kde to vše začne, ale myslím si, že potom eh, se to eh, velmi rychle rozšíří. A je potřeba vytvořit možnost pro země mimo eurozónu, kteří, eh, které si to budou přát, aby se připojili k bankovní unii. A zároveň je tady potřeba mít rovné podmínky mezi bankami uvnitř bankovní unie a mimo bankovní unii v Evropské unii. Musíme zajistit rovné podmínky velmi pečlivě dbáme na tyto principy. Není to obtížné, protože se na tom v podstatě shodnou eh, všechny členské státy, nebo víceméně všechny. Eh, nechci se vyjadřovat k politikám ECB, pokud jde o úrokové míry, eh, to není v mé kompetenci nebo necítím se Eh, na to, nejsem, necítím se jako předseda Ekofinu a eh, jak už jste uvedli, toto je vlastně první fáze provádění mechanismu jednotného dohledu a eh, AQR Přeskum kvality aktiv bude probíhat v nadcházejícím roce, poté co vstoupí v platnost eh, v jednotný mechanismus 4. listopadu 2014 a členské státy, stejně tak jako Evropská centrální banka a také dohledové orgány v členských státech velice pečlivě eh, celou věc eh, připravují a AQR není jediným krokem, který činíme. Budeme tady mít také zátěžové testy bankovním orgánem. A musím, můžu říci, že v roce 2011 jsme se poučili z těch zátěžových testů a nyní se donívám, že tentokrát to bude úspěšnější, pokud jde o komunikaci. Komunikace ve finančním odvětví, jak víme, je velice důležitá. Nejde jenom o samotné peníze, ale jde i o to, jakým způsobem se o penězích vyjadřujete. To je velmi důležité pro dobré fungování finančních institucí. Děkuji. Sven má slovo za zelené. Jste na mém seznamu? Já nevím, jak jsem se tam dostal, ale dobře, když už tam jsem. Eh, chtěl bych vám velmi poděkovat za to, co jste dosáhli. Vaše předsednictví bylo velmi efektivní. Nemusíme tady měřit výsledky v každé jednotlivé složce, ale musím říci, že jste opravdu dokázali ujít pořádný kus cesty a jistě si uvědomujete, že někteří kolegové si nejsou vůbec jistí, jestli to tímto tempem bude v příštích měsících pokračovat dál. Myslím si, že je tady rozdíl mezi finančními službami, kde máme běžný postup spolurozhodování a mezi jinými oblastmi. Vy jste to sám zmínil, například daně, když srovnám výsledek Evropské rady v květnu, eh, kde vlastně byl velmi silný závazek a když se podíváme eh, na ECOFIN, na Evropskou radu eh, tento týden, kdy ECOFIN se snaží ty věci jaksi uh, uh, zatemňovat, nebo uh, v podstatě je tam vidět, že po kroku bylo dosaženo mnohem menšího. Když se podíváte na zdanění, tak jde samozřejmě o vyhybání se daním, podávání zpráv jednotlivých zemích, kde na radě byly silné závazky v květnu, tak nyní to bylo zase všechno rozmělněno při vyjednávání na radě a já si myslím, že je to velice riskantní nebo je to ohroženo a ten současný výsledek je mnohem menší. My jsme vám předložili, nebo máme písemné otázky a zajímalo by nás, eh, jak se ty věci mají, chceme vaše písemné odpovědi. A potom nás také zajímá budoucnost eurozóny. Pokud eh, se podíváme na to, jaké závazky byly učiněny a jak malé výsledky jsme dosáhli, eh, zakází se, za, za, za, zakládalo se to na eh, dohodě čtyř předsedů, Van Rompuy, Draghi, Barroso a nakonec jsme dosáhli jenom velmi malou část celé té agendy. Uh, budeme jednat pouze o CCI. A jinak eh, jsme toho dosáhli velmi málo. To samozřejmě nespadá do vaší zodpovědnosti, protože to byla věc Eurogroup a eh, vy eh, se tam připojíte teprve do, v budoucnosti. Ovšem, je zřejmé, že tam, kde máme spolurozhodující pravomoci, tak tam jste odváděl dobrou prá- odváděli dobrou práci a tam, kde nejsou pravomoce spolurozhodování, a kde se rada zablokovala v koncenzu, eh, ať už se to týká ekonomického řízení v eurozóně, nebo eh, ať už se to týká daňových záležitostí, tak tam bylo dosaženo velmi malého pokroku. A velice mě znepokojuje, eh, že se ECOFIN tak málo posunul v daňových otázkách. Zajímá mě také, jak vnímáte situaci v SRM, kde někteří ministři se sešli v Berlíně mimo ten obvyklý postup. Jaký na to máte názor? Jaký názor na to má vaše předsednictví? Začnu od eh, toho, čím jste začal vy. Samozřejmě pokrok ve finančních otázkách samozřejmě není příliš působivý. Uh, Eh, tak jako je to například v oblasti finančních služeb. Máme proto mnoho důvodů a já s vámi nesouhlasím v tom, že žádný pokrok dosažen nebyl. Pokrok eh, tam dosažen byl, i když samozřejmě máte pravdu, pokud jde o zdanění, musíme dosáhnout jednomyslnosti, což není vždy možné. A můžou se tam objevit eh, určité překážky, a to v tom, že vlastně politický cyklus jednotlivých členských zemích si neodpovídá. Máme dvě země, eh, kde skončilo jedno eh, politické období a to druhé zatím ještě eh, nezačalo, nebo to trvalo, než se rozběhlo. A z tohoto důvodu se také zdržela práce na směrnici o úsporách a velmi často to bránilo v práci ECOFINu. Pokud jde o daň z přidané hodnoty, eh, tak tam se nám podařilo dosáhnout do značného pokroku. Ne všechny záležitosti byly dokončeny a během řeckého předsednictví se na tom bude dále pracovat. Někdy pokud jde o daňové otázky, tak je to skutečně technicky velice složité a spletité a potřebujeme eh, odborné eh, jednání ke každé z těch dílčích eh, záležitostí a Potom uh, jsem byl také rád za určitý pokrok, pokud je o automatickou výměnu informací. Vaše otázky jsme samozřejmě obdrželi a náležitým způsobem na ně odpovíme písemně uh, tím si můžete být jisti. Pokud jde o ekonomické řízení, tak tam s vámi zcela nesouhlasím, když říkáte, že tam není dosaženo žádného pokroku. Samozřejmě, že bychom si přáli nějaká nařízení nebo právní akty, eh, k ex ante koordinaci eh, reform, ale ono to není tak jednoduché. A na druhé straně máme evropský semestr, i když už začal vlastně čtvrtý, tak je to pořád ještě poměrně nová věc a máme dvou balíček, který byl eh, nebo se kterým se začalo teprve před několika měsíci. A také máme první hodnocení rozpočtu zemí eurozóny. To znamená, ty postupy eh, evropského semestru příští rok eh, se už, už jsme se domluvili na tom, že se to bude lišit od toho, jak to probíhalo v roce 2013. A Eh, je, bude to více informativní, ovšem ne příliš eh, složitější, než to bylo dosud. A to byl eh, také náš záměr. Nechtěli jsme věci komplikovat, ale zároveň jsme se si přáli, aby to celé bylo užitečnější, aby tam bylo více informací a aby evropský semestr nebyl tak formální, jak se to mohlo stát. Pokud jde o národní eh, programy reform a zprávy o konver- konvergenci a stabilitě na jaře, uvidíte, že to je úplně jiné, než to probíhalo dříve. Také eh, se můžete podívat na zprávy eh, o mechanismus toho Zkrátka můžete srovnat ty zprávy z tohoto roku s příštím rokem a uvidíte, že ta nová zpráva je mnohem propracovanější. Donívám se, že je to dobrá cesta vpřed a krok za krokem se dostáváme dál. Samozřejmě, že bychom si mohli přát mít tady e, určitá právní akta, která nemáme, ale e, myslím si, že Eh, alespoň eh, myšlenkově jsme udělali velký krok vpřed. Potom, pokud jde o Eurogroup, tak jsem potěšen, jsem eh, rád, byl jsem prvním předsedou Ecofinu v historii ze země mimo eurozónu, který se účastnil jednání Eurogroup, kdy se jednalo o určitých otázkách. Byly tam na programu některé věci, kde jsem se účastnil jednání a Myslím si, že koordinace úsilí mezi Eurogroup, eh, která je dobře popsána eh, v evropských smlouvách, a mezi ECOFINem, eh, díky tomu to bylo mnohem efektivnější a pro mě to bylo osobně velice užitečné a těším se, až v září příštího roku se tam vrátím, už samozřejmě na jiném právním základě, Velice se na to těším, vidím to velmi pozitivně. A myslím si, že na radě e, je opravdu možné produkovat e, plodné informace na základě všech těch plodné výsledky na základě všech těch informací. A to byl také účel všech těch zasedání, které jste zmínil. E, dva, tři nebo čtyři ministři to je eh, dobré složení, je to velice přínosné, protože když nás tam sedí 28, tak je, eh, tam velmi hrozí, eh, že se k žádnému výsledku nedopracujeme. Takže můj osobní názor od samotného počátku, od ledna tohoto roku, byl, navazovat eh, co nejužší osobní kontakty s kolegy a myslím si, že to přineslo velmi dobré výsledky v mnoha případech. Často jsem konzultoval bilaterálně nebo multilaterálně mé kolegy a osobně se donívám, že tak by měla být eh, rozhodování připravována. Myslím si, že všechna ta bilaterální jednání nebo tam multilaterální jednání. Na tom všem jsme se eh, vždy, nebo tedy tam všude bylo jasné, že právní rozhodnutí padnou na ECOFINu. Právní akta může schvalovat pouze ECOFIN, vznikají pouze tam a toho se držím. A ostatní kolegové jsou stejného názoru. Dobře, za EKR nyní. Pane ministře, já mám pár konkrétních otázek. Za prvé, pokud jde o bankovní unii, kdo e, rozhoduje o záchraně banky? Je to mechanismus SSM? Je to e, statutární orgán SRM nebo ECOFIN? Kdo přijme konečné rozhodnutí? A za druhé, pokud jde o backstop, vy jste pro eh, odvětvový backstop jako dogma, já s vámi zcela souhlasím, ale dospěl jsem k závěru, že tento backstop ten pouze obsahuje, bude obsahovat asi 55 miliard euro do roku 2025 či 2028 a samozřejmě to je velice málo. Po pozdě, když třeba jedna či dvě velké banky se dostanou do problému, eh, to je v podstatě jako eh, když chcete hasit požár nějakou malou hadičkou. A takže jak eh, tedy a eh, jak to bude s veřejným backstop? Tedy chcete, aby to byly eh, veřejné, nějaké státní tedy fondy, které potom budou zachraňovat banky, a nebo ne? My chceme samozřejmě chránit daňové poplatníky ve finále. To znamená potom nakonec tedy ten fond, ten backstop, který se bude moci použít na záchranu, bude tak malý, že nebude k ničemu. A potom ptám se, jak to vypadáte s, tou, s tím oddělením maloobchodního, tedy retailového bankovnictví od investičního bankovnictví? To je tedy to pravidlo, o kterém se doposud hodně diskutovalo. Ano, to je docela hodně konkrétních otázek, na, na které buď nemám odpověď, anebo nemohu odpovědět z etických důvodů, protože jsem předsedou Ekofinu takže nemohu eh, reagovat na mnoho z vašich otázek, ale my jsme rozhodli o jednom principu, který se týká eh, toho, jak eh, zastavit procesy ne, pardon, jak tedy, zach, jak tedy zachránit některé ty procesy, finanční procesy v bankovním sektoru. Za prvé, samozřejmě první zdroj vždycky je soukromý sektor, ze kterého se to bude financovat a ten by měl tedy Eh, zvážit eh, rozhodnutí, jak restrukturalizovat, jak pomoci dané banky, či dané bance, či dané finanční instituci. Takže prvním zdrojem je vždycky, primární zdroj je vždycky soukromý sektor jako takový. To znamená třeba eh, řešení jako rekapitalizace, či odprodej a podobně. A v po, další v pořadí zdroj jsou zdroje národní, národní zdroje členského státu dotčeného a pouze třetí, ve třetí fázi by to byl nějaký ten evropský zdroj financování. Samozřejmě ty konkrétní detaily, to znamená, kdo přijme rozhodnutí, kdo udělá co, na základě čeho, no to je otázka konkrétních předpisů. To není mechanismus SSM, který by se o to staral. Eh, možná eh, SRM a BRD, možná a eh, samozřejmě, pokud jde o IBRD, tady máme již otázku, to víme, kdo bude tedy zachraňovat banku, to budou ty národní orgány pro záchranu bank. A pokud jde o SRM a bankovní unii, tak zde Nevím, tady nemám ještě konečnou odpověď, ale určitě tu se dozvíte po té, co se dohodneme na kompromisu, který, eh, se kterým půjdeme do trialogu s Evropským parlamentem. A teď, pokud jde o vaši poslední otázku, to znamená oddělení retailového bankovnictví a investičního bankovnictví, zde pořád ještě jsme nedostali žádný legislativní návrh od komise, takže asi k tomu se nemohu moc vyjádřit. Dobře. K, Frau Srdečně děkuji, paní předsedkyně, vážený pane ministře. Také já bych eh, vám chtěl vysloveně poděkovat za vykovanou práci během vašeho předsednictví. Myslím si, že jste opravdu vykonali vynikající práci a hovořím zde především o tom, o čem jste se již zmínil, Omnibus 2, s tím, že po 13 letech celkového vyjednávání jsme to mohli dokončit a za to vám patří skutečně velký dík. Mám tři otázky, které bych vám chtěl dnes položit. Za prvé, Hodně věcí se dosáhlo během litevského předsednictví radě. Možná celkem to bude deset témat, která budou uzavřena. Já bych se chtěl zeptat, jak to vidíte vy v příštích letech v oblasti legislativy. Čím by se měla Evropská unie a eurozóna zabývat? Druhá otázka. Vaše země a vy sám, jakožto minister financí eh, Litvy, byste chtěl přistoupit eh, k euru. To vysloveně vítám a můžete říct si několik slov k tomu, jak vidíte momentální situaci společné měny. Jaké velké výzvy jsou pravděpodobně před eurem také v roce 2014? A třetí otázka se týká eh, daně z finančních transakcí. Jak momentálně hodnotíte ten proces ohledně zdaňování finančních eh, transakcí v Evropské unii? Kdybyste se mohl vyjádřit k těmto třem otázkám, byl bych vám velice, velice vděčen a předem vám děkuji. Well, uh, uh... Pokud jde o vaši první otázku k významným eh, aktům ve finančním sektoru, tak eh, se domnívám, že jsme vedli velice zajímavou diskuzi na neformálním ECOFINu v září. Mm, nepřijali jsme tam žádné rozhodnutí, ale Diskutovali jsme o některých cestách, eh, kterými bychom se chtěli v budoucnosti vydat. A jedna z těchto otázek byla budoucí architektura finančního sektoru v Evropě. Myslím si, eh, že nás tady čeká velký kus práce. Navzdory eh, různým technickým aktů nebo legislativám, o kterých se jedná a kde si myslím, že to musí být dokončeno v budoucnosti, je potřeba hlouběji pochopit, jak by finanční odvětví mělo vypadat. To je velmi eh, naléhavá otázka pro Evropu. Například dlouhodobé investice. Eh, to je věc, kterou se, která se řešila i v Dubnu na eh, ECOFINu za irského předsednictví v, v Dublinu. Tam se také hovořilo o tom, jak by finanční odvětví v Evropě mělo být eh, nově upraveno. Takže ono to vše nestojí pouze na, bankovní, eh, na bankovnictví. Eh, samozřejmě, že u nás máme asi 85% financování z bank, zatímco v USA je to jinak, tam je to spíše z kapitálových trhů. A já si myslím, že v Evropě bychom to měli eh, dorovnat, vyvážit, eh, více čerpat z kapitálových trhů. Bylo by to totiž dobré, eh, snížilo by se tím riziko, které se skoncentrovalo v bankovním odvětví. Mohlo by to pomoci rozvoj tedy kapitálových trhů by měl tomu na pomoci a rozvoj dalších alternativních způsobů, jak financovat podniky i dlouhodobě. Na druhé straně máme malé a střední podniky, kde máme 27 milionů nezaměstnaných a 23 milionů malých a středních podniků po celé Evropě. Pokud vytvoříme podmínky pro každý malý a střední podnik, aby zaměstnal alespoň jednu osobu z těch nezaměstnaných, tak by problém byl vyřešen. Což je samozřejmě spekulativní příklad. Ale Malé a střední podniky nalehavě potřebují úvěry a zdroje, tedy financování. A navzdory tomu, že roste důvěra na finančních trzích, by toto mohlo na pomoci, aby měli větší přístup k financování. A samozřejmě potřebujeme nové nástroje. To jsou možná takové dvě hlavní cesty, kterými bychom se měli vydat. A tady už, se, už se rýsuje mnoho důležitých iniciativ a mnoho věcí je rozpracováno. Hlavní problém eurozóny a evropského hospodářství je tempo růstu, které je nižší než tempo růstu v USA. Na eh, setkání, podzimovém setkání ve Washingtonu eh, jsme eh, nebyli disku, dis, kritizováni, euro nebylo kritizováno z ekonomického pohledu, ale přesto si myslím, že bychom měli znovu rozběhnout růst. Ono to začíná vypadat, že růst eh, se rozbíhá, je to v podstatě pozitivní, ale je potřeba si ekonomickou situaci v Evropě ještě vylepšit. Pokud jde o mou zemi, tak ekonomická obnova je jedna z priorit a jeden z důvodů, proč se snažíme o vstup do eurozóny, je, že věříme v jednotnou evropskou měnu, a jeden z argumentů, který hovoří ve prospěch eurozóny, je, že eurozóna se se svými problémy vypořádala sama. Má tedy eh, jakousi vnitřní energii k tomu, aby překonala krizi, se který, eh, které se občas tedy, takovou krizi, jako se s nimi občas potkáváme. Samozřejmě, že přijdou další výzvy, ale eurozóna se dokáže s těmito věcmi sama vypořádat. A pokud jde o daň z finančních transakcí, tak tam jsme dosáhli technického pokroku, ale abych byl zcela upřímný, posílili jsme postup spolupráce mezi 11 zeměmi, ale přesto tady máme poměrně vyhraněné eh, názory zemí na budoucí, pokud jde o budoucí podobu eh, daně. Na jaře se uvidí, kam až eh, jsme dospěli a mý kolegové z nadcházejícího předsednictví vám řeknou o tom více. Děkuji, poněvadž jsme začali v půl desátý, tak v půl desáté, tak samozřejmě e, protáhneme to teď s panem ministrem a za EPP má slovo Vana Maletič ministra. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci přivítat pana ministra a mm, chci vám mm, také poděkovat za velice úspěšné předsednictví, protože bylo úspěšné v řadě ohledů, a to především e, pokud jde o posílení měnové unie, přijetí rozpočtu, víceletého rámce, e, politika soudržnosti, zemědělská politika, multifunding makroregionální strategie a tak dále. Již dlouze jsme zde diskutovali o tom, jak je těžké pro malé podniky mít přístup k úvěrům. A vy jste to i sám zdůraznil. Je to tak, že v různých státech ty podmínky se liší, a to především pokud jde o úrokové sazby, což vytváří nerovnosti na jednotném trhu a tudíž podniky nejsou ve stejné pozici všechny. A jak, jakou vidíte možnost, jak vyřešit tento problém nejen v eurozóně, ale i mimo eurozónu? To je moje první otázka. Druhá otázka. A ta se týká evropského semestru. Um, o tom se také diskutuje. A jak tedy úspěšně implementovat doporučení uh, Eh, vyplývající z evropského semestru, jak zajistit, že budou reálně aplikována. Z analýzy vidíme, že eh, ta doporučení implementovaly pouze dva státy, ostatní pouze částečně. A eh, jak si myslíte, že ty problémy s realizací doporučení se vyřeší? Možná, že ta doporučení nejsou dostatečně konkrétní či jasná. A co je třeba změnit proto? A třetí otázka se týká zkušenosti vaší země z EDP. To je tedy to řízení pro nadměrný schodek. Eh, vy jste tedy k prvnímu červnu se dostali z tohoto režimu, vy jste provedli řadu opatření na úrovni výdajové i příjmové do rozpočtu a teď pokud jde o výdajovou stránku, to se mm, asi i týká možné, možná těch transferů do druhého pilíře důchodového systému. Já se ptám, zdali vy v Litvě jste i zvážili, že zrušíte druhý pilíř, důchodový pilíř a jak jste vyhodnotili efekt snížení transferů? E, zdali to bylo důležité pro snížení celkového schodku? Dobře. Děkuji za všechny tyto otázky. Teď jsem trochu zmaten, samozřejmě, protože zde vystupuji jako předseda Ekofinu. Takže možná asi by nebylo etické zde diskutovat o interních litevských záležitostech, za což se omlouvám, o tom můžeme jednat bilaterálně, osobně, ale já to tady nechci deklarovat veřejně. Vaše první otázka, velice důležitá. Přístup k úvěrům pro malé střední podniky. Tady úrokové sazby samozřejmě jsou významným faktorem, který brání některým malým středním podnikům získat úvěry. Ale další, daleko důležitější faktor je vůbec celková možnost dostat cokoliv od banky. S tím, že banky nechtějí vůbec teď přijímat rizika. To znamená, v žádném případě vám nepůjčí, pokud si nebudou jisté, jak bude fungovat váš podnikatelský záměr. A malé střední podniky jsou významnou součástí naší ekonomiky, proto musíme mít určité nástroje, které zmírní eh, tento nedostatek. A zde iniciativa Evropské investiční banky a Evropské komise, to znamená vytvořit eh, eh, takové eh, finanční inženýrství jako otázka business angels, to znamená rizikový kapitál, jak půjčovat a tak dále, jak to třeba skombinovat s evropskými penězmi, penězi, tak aby třeba se dali záruky nebo nějak jinak, aby se tedy omezilo riziko a aby potom ten soukromý věřitel byl ochoten půjčovat peníze. Nám se podařilo eh, tedy eh, k nařízení o mm, soudržnosti eh, připojit tam tedy finanční pravidla, jak aplikovat tyto nástroje a v Litvě je aplikujeme. Jeden ze sloganů velice zajímavých a významných sloganů, nebo mm, se kterým e, jsme přišli jako ministři pro soudržnost ve Vilniusu na zasedání. A je to ten slogan nebo moto, které říkalo, že in, lépe je inve, in, inve, investice spíše než lepší e, utrácení peněz. Tedy peníze neutrácet, ale investovat. Takže to je důležitá otázka. A teď je ten evropský seznamné téma, ale tady čekáme na výstup eh, diskuzí v prosinci, na zasedání v prosinci, tedy za pár dní, kdy mm, dojde k vyhodnocení evropského semestru a samozřejmě zde jde o to, aby ta doporučení byla specifická, konkrétní. Zde existují obecná doporučení, která se vztahují eh, na všechny země, ale potom jsou specifická doporučení pro konkrétní země. A já si myslím osobně, že potřebujeme oboje, jak obecná, tak i konkrétní doporučení. Ale co hlavně potřebujeme, je efektivnější analýza toho, jak tato doporučení byla realizována v konkrétním státě. Eh, samozřejmě ideál je, když eh, vydáte doporučení a někdo ho hned eh, v tom roce splní, ale to je těžko realizovatelné, protože určitě budou existovat doporučení, která budou trvalá. Budou platit několik let pro danou zemi. A potom jsou zde věci, kde pokrok je důležitý. Jde o pokrok, ne o ten konečný výsledek, ale o pokrok třeba snižování nezaměstnanosti, řešení deficitu a tak dále. Určitě to se všechno objasní ještě eh, za řeckého předsednictví na jaře, během jarního semestru. Dobře. Ano, já jsem um, já mm, jsem eh, dala slovo Vany, ale jinak jsem chtěla dávat slovo těm, kteří jsou na seznamy. A na seznamu pouze. A teď Peter Simon. Vážené pane předsedo, paní předsedo, já si také vzpomínám na náš rozhovor přesně na tom místě, na tom, kde sedíte na prvním zasedání, kde jsme hovořili o tom, jestli vůbec máme nějakou šanci třetí část bankovní unie zvládnout a také zajistit vklady. Já bych vám chtěl velice srdečně poděkovat za neuvěřitelné nasazení, za vaši angažovanost a za velice konstruktivní a důvěryplnou spolupráci s vašimi zaměstnanci s parlamentem a jsem opravdu plný naději, že máme dobré šance. Když někdy máme e, různé e, názory, tak dnes večer, tak jak se uzavře trialog, tak si myslím, že to stálo za to. Celou řadu věcí jsme odstranili, kdy si nikdo nevěřil, že během tak krátké doby se dohodneme. A já doufám stejně tak e, jako vy, že dnes večer budeme moci zas zvládnout poslední část té cesty. Ehm, opravdu to bylo velice dobré, tak jak jsem to ještě nezažil. Já mám ještě jednu věc, která mě nutí k zamyšlení. Ehm, nepatří to k normální činnosti, ale je, týká se to perspektivy. Když vycházíme z aktuálního tématu, vidím, že role, kterou eh, bychom chtěli dát jednou eh, EBA, to, to jsme tady zřídili kdysi a způsob, jakým se EBA také vyvinula, tak to jsou dvě úplně odlišné věci. Když se zamyslím nad tím, když jsme ten eh, orgán pro dozor, dohled zřídili, tak co jsme zvažovali nyní, když se jedná o jakoukoliv příležitost v radě, eh, nebo každý text, eh, prostě to je ten text, na kterém já alespoň pracuji, Eh, to je zajištění vkladu, se to dělá tak, že kompetence, dejme tomu, které třeba někdy se řekne, to má rada na starosti, to má parlament, tak najednou se všechno stavuje a řekne se, to je daleko méně, nebo se to přenese na členské státy a to u mě vyvolává starosti, protože nikdy jsme se nedovedli představit, že tento dohledový orgán, jakožto mm, eh, poradní orgán, nebude fungovat, ale bude to jako orgán s autoritou. Jak vidíte z hlediska perspektivy, mm, roli eh, tohoto dohledového orgánu. Dostane eh, tyto kompetence v budoucnu? Well, uh, I must also... Za prvé musím poděkovat i vám za velice produktivní spolupráci během semestru, během toho našeho poletí. Podle mě to byla vynikající spolupráce, především s výborem ECON. A teď, pokud jde o roli Evropského bankovního orgánu. To je velice významná instituce, ale není neobvyklé, že kompetence se přenesou na jinou instituci poté, co eh, té, co tedy eh, se dospělo do určité fáze a bankovní sektor a regulace bankovního sektoru, především nejenom finančního trhu, ale vůbec bankovnictví jako takového, tak zde eh, zatím jsme eh, se nedostali do té stabilizované fáze. A takže po té, co se vytvoří ten jednotný mechanismus dohledu, eh, tak teď máme již tu, tu revizi přeskum kvality aktiv, včetně těch zátěžových testů, které byly prováděny tento rok a příští rok a poté, až tedy nabíde účinnosti ten jednotný mechanismus dohledu, a když mm, jsme jmenovali předsedu e, toho orgánu dohledu v rámci tedy centrální banky, což je úplně nový orgán, tedy rada dohledu takzvaná. E, e, takže tady nás čeká hodně příprav v příštím roce. A dejme tomu za rok, tedy v prosinci 2014, bude jasnější kdo eh, eh, bude mít jaké povinnosti a úkoly. Teď je zcela normální, že ta situace je taková jaksi měnící se, eh, protože zatím se musí vytvořit a stabilizovat. Děkuji. A poslední otázka. Marino Baldini. Já také chci e, poděkovat panu ministrovi za práci a za e, dosažený úspěch. Blahopřeji e, panu ministrovi za úspěšné litevské předsednictví. Vzhledem k úspěchu ve finanční oblasti, tak bych chtěl vědět, jak vidíte výhody výsledků kterých eh, dosáhla Litva během svého předsednictví a ptám se, zdali eh, vám to k něčemu bylo, zdali jste z toho nějak vy profitovali, nebo ne. Možná, že Litva, eh, symbolicky řečeno, do toho vložila více, než dostala. A když to není tak důležitá otázka. Také i chci poděkovat k vašim marketing, poděkovat za vaše marketingová opatření během litevského předsednictví a členové sekretariátu dnes tedy nosí krásné kravaty, jako pan ministr. Já jsem eh, zapomněl kravatu v Chorvatsku. Jak víte, v Chorvatsku kravaty vznikly. Takže to by bylo prýma dnes tady mít. The best. Eh, toto je eh, nejlepší zá, otázka na závěr, kterou bych si dovedl představit. Ano, pan Langen to položil a teď bohužel už se nevrátí, takže jsem velice potěšen, že 1. července Litva převzala vedení Evropské rady a zároveň se Chorvatsko připojilo eh, do 28. nebo rozšířilo počet členských států. A samozřejmě eh, v rodině by se mě nikdy nikdo nezeptal, jestli eh, jsem získal nebo jestli přijímám něčeho více. A je to ta nejlepší zkušenost, kterou jsem kdy udělal v politickém životě, že cítím tu rodinnou soudržnost eh, nebo rodinnou atmosféru. Není to formální, E, spolupráce mezi suverénními zeměmi, jak by to někdo mohl zvenku vnímat, nebo jak zkrátka funguje mnoho mezinárodních e, institucí. Toto je skutečná rodina pro mě, pro mou zemi. E, je to velice důležité. Děkuji vám za tuto otázku a souhlasím s vámi, že ta kravata je opravdu dobrá. A teď skutečně závěrečná otázka. Werner Langen. Minister, Děkuji mnohokrát, pane ministře. Ten dojem, který zde vyjádřili kolegové, mohu potvrdit. Opravdu jste během toho půl roku zvládli vynikající věci. Já už jsem 19 let v Evropském parlamentu a je to jeden z mála okamžiků, kdy skutečně mohu vyjádřit pochvalu. Vy jste řekl, že se zde jako předseda ECOFINu dnes odpoledne zhruba kolem 15. hodiny se e, člen předsed, e, předsednictva ECB Rasmussen e, dá, dostane jmenování od spolkové vlády. A pan Draghi, ten tady byl v pondělí, pravděpodobně napíše dopis ECOFINu s tím, že ten místo musí být znovu obsazeno ředitelství ECB, eh, e eh, protože to eh, místo ředitele bude dnes odpoledne volné. Takže toto bylo, mm, se bude, to, tento dopis byl prezentován také ECOFINu a tím opět byl zahájen postup pro znovu obsazení ředitele Eh, Evropské centrální banky. Teď eh, jsme měli tři poslední místa, eh, kdy se o tom hovořilo, že je tam příliš málo žen. Vedlo to k tomu, že ten Báreš ten se nechtěl přeměnit a musel čekat ještě další půl rok. Teď pan Rasmussen byl jmenován na 8 let členem ředitelství a teď na základě německého návrhu už nejsou ani dva roky za námi a máte ten dojem, že to bylo příliš rychle, tak jak to řekl pan Draghi, a nebo že Německo dostane Eh, výhodu návrhu na ty poslední dva roky, eh, tak jak se to domluvilo. To je vysoce aktuální otázka. Možná na to můžete odpovědět nebo nechcete, pane eh, ministře, ale ještě v nejbližší době se tím budete muset zabývat. Uh, thank you for the question. Děkuji za tento dotaz. Přeji opravdu mnoho štěstí Jorkovi se kterým jsme na ECOFINech spolupracovali velmi intenzivně. Přeji mu mnoho štěstí do jeho další eh, kariéře. Eh, jmenování v ECB nebylo politickým jmenováním, ale sociální demokrat jako já. A pokud jde o ty formální postupy, tak bohužel nedokážu nebo nemohu konkrétně odpovědět na vaši otázku. Děkuji. Myslím si, že Eh, Evropský parlament eh, během tohoto mandátu eh, tady řešil spoustu věcí, spoustu legislativ a byly tady mnohé rekordy a myslím si, že dalším rekordem bude také počet lidí, které jsme jmenovali do ECB, nebo které, kteří byli jmenováni do ECB. Doufejme, že už to potom dále pokračovat nebude. Eh, velmi vám eh, blahopřejeme, přejeme vám mnoho štěstí a eh, vaše předsednictví bude také součástí těch rekordů, tedy pokud jde o to, kolik legislativní práce jsme odvedli. Děkuji vám a děkuji, blahopřeji také všem vašim spolupracovníkům, účastním se trialogů a samozřejmě vím, že vaši lidé odvedli opravdu výjimečnou práci a vaše země i vaše předsednictví můžete být skutečně hrdí. Sharon, jenom několik slov závěrem. Chtěl bych do toho vstoupit a chtěl bych osobně poděkovat Sharon za velice plodnou, zajímavou a povzbudzující eh, spolupráci. Děkuji, Sharon. Děkuji vám. A nyní dostala jsem dárek. Pro ty z vás, eh, kteří to neznají, my máme eh, mnoho věcí společných. Hm. Eh, máme radě fyziku a mapy a tak jsem vám to chtěla říci. Pro ty z vás, kteří to nevědí, děkuji. uh, Eh, Dobře, přejdeme k dalšímu bodu. Představení zprávy, která se týká tedy eh, těch sazeb. A eh, zde jsem zpravodajem já tedy a povedeme společně tu debatu teď i se zprávou o platebních systémech, kde je zpravodajem pan Fejo. Takže navrhujeme, abychom nejprve prezentovali moji zprávu a poté eh, pan Fejo představí svoji eh, zprávu, svůj návrh a poté hm, dáme slovo stínovým zpravodajům k obou zprávám. Takže hm, já nejprve předložím návrh své zprávy. A, takže já se omlouvám za to, že to takto děláme. Takže hlavní cíl, hlavní cíl návrhu zprávy, kterou já zde předkládám, takže to je, v podstatě jsou čtyři hlavní cíle. Za prvé, transparentnost. To znamená mít platební systém, který bude transparentnější. Zde já nemám pochybnosti o tom, že eh, eh, toto, jakmile se toto realizuje, tak splníme úkol. Poněvadž je pravda, že někteří kritizují to, že stanování těch kurzů, že může mít dopad na to, že se třeba zvyšují nějaké poplatky spojené s kreditními kartami právě kvůli tomu, anebo náklady třeba v okamžiku, kdy se platí platební kartou, takže pokud ano, já si myslím, že to by nemělo tak být a cíl zprávy je, aby tomu tak nebylo a tedy proto si myslím, že transparentnost k tomu přispěje, protože spotřebitelé přesně budou vědět, co platí za každou operaci spojenou s eh, takovou platbou, platební kartou. A druhý cíl bez pochyby, to je posílit vnitřní, tedy jednotný trh, to je zcela zásadní a to nejenom díky této zprávě, ale vůbec i i všechny nové legislativní návrhy, které předkládáme a odsouhlasujeme, tak by k tomu měly vést. To znamená, vždy by měly posilovat jednotný trh. A třetí cíl, o který nám jde, je, jakmile nabíde účinnosti eh, tato eh, norma, tak dotčené podniky eh, budou mít takové tedy pobytky, motivace, Ehm, inovovat, o to jde, to je zásadní. Ehm, nám jde o větší inovace eh, v, na tomto trhu platebních systémů. A poslední cíl, neméně důležitý, samozřejmě je zvýšit ochranu spotřebitelů. A takže teď. Já si myslím, že Evropská komise v podstatě ale nedostatečně uh, Eh, opřela eh, tyto své návrhy o eh, skutečně solidní zprávy o vyhodnocení dopadů a my tedy to, jaké to bude mít dopady pro všechny dotčené strany. Já si myslím, že je třeba proto mít velice pečlivé vyhodnocení a detailnější aspoň vyhodnocení efektů dopadů, které případné návrhy by mohly mít hm, v členských státech a jak všichni dobře víme, eh, úroveň eh, míry, do jaké lidé používají platební karty v různých státech, to, to strašně liší. A cíl je vyhnout se eh, kontraproduktivním důsledkům. A samozřejmě naším cílem je zvýšit používání kreditních karet respektive platebních karet. Takže to je zcela zásadní teď a to musí prosazovat všechny členské státy, musí garantovat, zvýšenou, zvýšenou míru užívání kreditních karet. Eh, A teď ty nejvíce konfliktní body. A zde bych chtěl slyšet názor eh, dalších zpravodajů i komise. Takže eh, zde v té zprávě. Já Eh, se snažím řešit ty nejkonfliktnější otázky a problémy, kde podle mě je třeba nalézt řešení, stručnější řešení a já prostřednictvím zprávy navrhuji právě řešení a samozřejmě jsem vstřícný eh, tady jednání se zpravodaji, s komisí a budu se snažit řešit alternativní řešení těchto problémů, které zde já nastínuji ve zprávě, třeba k článku 1 pole působnosti. Zde návrh komise vylučuje triparty třístrané systémy, mm, které se týkají omezování eh, tedy těch sazeb. Máme zde ustanovení článku 7, například to se týká oddělení platebních karet eh, od zpracovatelů. Já si myslím, že tento návrh, tedy garantovat level playing field, rovné podmínky, znamená, že na e, trhu bychom měli zajistit konkurenci všech těch různých systémů, tedy i těch třístranných platebních systémů, čtyřstranných platebních systémů, protože dnes máme na to nové technologie. Pokud je o články 3 a 4, to znamená, to jsou ty kurzy, eh, bez pochyby, to je eh, klíčový problém celé zprávy. Zde já podporuji návrh komise, ale myslím si, že bychom zde měli zahájit diskuzi o těchto limitech, zdali jsou vhodné a měli bych se to opřít o určité vyhodnocení, detailnější hodnocení. Musíme se ujistit, že členské státy, jejichž trhy platebních systémů, jejichž úroveň používání platebních prostředků nejsou tak vyvinuté, tak tyto státy, nebo měli bychom garantovat, že tyto státy já tam, kde tedy se tolik nepoužívají tyto karty, takže tyto sazby by neměly být e, e, ještě větší překážkou pro užívání kreditních karet. A e, ty limity těchto sazeb, opakuji, ty by neměly být brzdou, překážkou, naopak pobídkou pro to, aby se investovalo do rozvoje těchto platebních systémů v těch státech, kde zatím se eh, do velké míry platební karty nepoužívají jako v těch rozvinutých. A což znamená tedy potom samozřejmě investovat do inovací. A já proto jsem i tam eh, bych chtěl zalézt určitou flexibilitu do těchto limitů tak aby skutečně to bylo mm, takový vyvážený limit eh, a ne nějaké absolutní limity, tak jak navrhuje komise. A jsem si vědom toho, že možná to asi nebude perfektní řešení. Je to řešení, ale které navrhuji já a rád si vyslechnu alternativní návrhy, abychom skutečně splnili kýžený cíl, což by umožnilo ten můj návrh by umožnil diferencovat mezi sektory, tam, kde existují různé ty sazby, e, rizika, míry rizika a i by to byla pobídka k používání nových technologií a bezpečnějších platebních e, prostředků. A zde e, jsou to jsou ty hlavní body a teď ještě budeme diskutovat o různých možnostech i s komisí a proto si rád i vyslechnu názory eh, spolu pravodajů nebo stínových zpravodajů, protože toto byly ty nejdůležitější body zprávy. A teď bo, článek 2, to znamená eh, přeshraniční e, transakce a jejich definice. Pokud jde o definici přeshraničních transakcí, zde mám pochybnosti ohledně dopadu, e, který tato nová definice bude mít. A také mám pochybnosti ohledně možnosti e, Eh, domácích trhů, protože můj návrh je tedy zachovat definici, předchozí definici, kterou jsme to měli, a potom ty vnitrostátní trhy nebudou dotčeny tímto během přechodného období, tedy to je těch 22 měsíců. A teď k článku 2 ještě definice, eh, tedy eh, transakce kreditní a debetní kartou. Já si myslím, že definice, které zde zavádí, Eh, Evropská komise, pokud jde o eh, debetní a kreditní karty, jejich transakce, tak to také je možné vylepšit. Zde bych také rád si vyslechl názory všech, abychom garantovali, že budeme mít definici, která bude aplikovatelná, která bude jasná v celé Evropské unii. A teď pokud jde o oddělení mezi systémy tedy a zpracovateli a pokud jde o tu interoperabilitu. Článek 7. Podle mě zde je možné, abychom ještě více požadovali oddělení platebních systémů od systému zpracovatelů eh, a pokud jde o eh, právní subjektivitu, tedy oddělit tuto činnost právní subjektivita. Zde mám tedy ale pochybnosti, jak to hm, takto garantovat přes právní subjektivitu. Zde je třeba garantovat funkční oddělení těchto činností, garantovat tedy, aby eh, zde Eh, to nebylo třeba podmíněno, eh, ta platba akceptací nějaké jiné služby. Dále je třeba zakázat eh, územní teritoriální diskriminaci, protože často to hm, používají ty platovní systémy. Potom zpracovatelé v Unii musí garantovat, že jejich systémy budou technicky interoperabilní s ostatními systémy zpracovatelů v EU a já si myslím, že proto je třeba e, i stanovit delší dobu, e, než je ta, kterou plánuje komise, tak aby tyto subjekty mohly e, tyto požadavky implementovat včas. A teď k článku 8. Tomu se říká co-badging. Takže zde, zde v podstatě to může mít opačné eh, eh, efekty, než to, co by si přejeme. Bude to možná těžší. Eh, zde je málo pobídek pro lidi, aby platili, aby užívali kartu. Zde jsou určité možnosti, že třeba mm, ten uživatel bude nucen vybrat si určitou značku té platební karty pro určitou mm, transakci, což podle mě bude znamenat dost velké komplikace pro uživatele kreditních nebo ty platebních karet. A zde eh, tedy vlastně bude muset čekat až na ten okamžik, kdy bude platit a potom se rozhodnout, kterou kartu vytáhnout. A mm, potom to se týká pouze tedy plastových kart, ale zde máme jiné platební prostředky dnes. A zde podle mě je třeba mít explicitní definici, abychom zde oddělili to Eh, tedy ty plastové karty, klasické plastové karty a oddělit to od dalších typů nástrojů, platebních nástrojů, jako jsou ty různé kontaktní prostředky, ty terminály, mobilní terminály a podobně. Takže každopádně je třeba usnadnit život spotřebiteli. O to jde. A to je cíl eh, proto bychom měli asi vyhodnotit eh, ty různé možnosti, které se týkají takzvaného co-badgingu. A teď článek 10. On all cards rule, povinnost přijímat všechny karty. Zde jde o to, aby byly akceptovatelné všechny karty a já si myslím, že to je efektivní způsob, jak motivovat k používání platebních karet. Tento návrh, návrh komise, to bude mít za důsledek, že spotřebitelé třeba budou mít karty, které nebudou akceptovatelné v okamžiku platby. Když se zaplatí třeba v, v obchodě, třeba tam budou akceptovat určité značky karet pouze a tam mm, tedy on nebude moci zaplatit v tom obchodě. No tak přece to Eh, bude znamenat nedostatečnou důvěru u spotřebitele. A to by také mohlo vést k tomu, že eh, platba kartou bude těžší a tím nesplníme ten náš cíl, to znamená díky této legislativě chceme zvýšit eh, používání karet. A můj návrh tedy je eliminovat tuto tento předpis, ale samozřejmě jsem vstřícný vůči řešením různým a s jediným cílem, a to je, aby spotřebitel v okamžiku, kdy třeba vstoupí do nějakého obchodu, tak aby měl jistotu, že ano, eh, eh, že tedy eh, potom, když on tedy bude chtět platit tou kartou, že mu nebude odmítnuta ta jeho konkrétní karta. Takže to jsou problémy, mm, které se snažím řešit v této zprávě a navrhuji určitá řešení, ale tato řešení samozřejmě nejsou žádným dogmatem, jsou to pouze počáteční návrhy a velice rád konsensuálně budu hledat řešení s ostatními stínovými zpravodaji a se všemi, kteří eh, budou vstupovat do eh, této nové legislativy. Takže to bylo moje vysvětlení a teď dám slovo kolegovi Diegovi Fejovi a to je pro mě vždycky velká čest s ním spolupracovat a poté povedeme diskuzi se ostatními stínovými zpravodaji. Takže Diego. Děkuji mnohokrát. Já bych eh, chtěl navázat eh, na eh, to, co si řekl na konci, protože spolupracujeme s oběma zprávami a přesně to ukázalo, že je docela dobře možné, aby dva zpravodajové úzce spolupracovali. Hm, tato eh, spolupráce byla velice pozitivní bez ohledu eh, na rozdíly mezi nařízením a směrnicí, eh, tak v podstatě se na to musí hledět jako na jeden balíček. To bych chtěl předeslat hm, Máme víc jak 20 pozměňovacích návrhů, které jsem již prezentoval a tyto pozměňovací návrhy znamenají eh, první krok v souvislosti se našimi pracemi. Samozřejmě to ještě není eh, definitivní znění, ale pozměňovací návrhy odpovídají tomu, eh, jaké úvahy, jakými úvahami jsme se společně zabývali v souvislosti s nejdůležitějšími tématy, které jsou relevantní pro tuto směrnici, jde o eh, bezpečnost, důvěru, eh, konkurenci, konkurenceschopnost a informace. A kromě toho jde také o možnosti eh, aktualizace těchto předpisů na novou realitu, kterou nám přináší trh. U všech těchto prací Šlo o x různých setkání také s aktéry na trhu a chtěl bych poděkovat všem velmi srdečně za jejich příspěvky během všech těch zasedání. Opravdu přispěli k těm předloženým návrhům. Nyní jsou vyvážené a kromě toho nabízejí také zcela jasnou odpověď na problémy na trhu. A Dále bych chtěl říct také to, že pro mě osobně to, ve, to bylo velice uspokojivé vést diskuze během této spolupráce o e, této směrnici platebních služeb e, právě v souvislosti se stávajícími systémy. A co se týče změn, které jsem předložil e, ve srovnání s tím původním textem, Teď bych se nechtěl zmiňovat o všech podrobnostech, ale chtěl bych se soustředit na čtyři nejdůležitější body. Nejdříve k poplatkům. V této souvislosti jsem zastával stanovisko, když jsem vypracoval společné rysy a také rozdílné rysy na národních trzích. A zde se ty trhy odlišují. Ponechávám to na členských státech, zda budou chtít stanovit poplatky, nebo jestli je chtějí zakázat ty poplatky, nebo je chtějí dovolit, připustit. Jedná se buď o cenu, o které se diskutuje, a nebo jde o efektivní částku, kterou potom musí uživatel eh, za své platby zaplatit. Dále jde o možnosti, které existují na trhu. Ehm, to platby již existují na trhu, ale na trhu ještě nespadají do působnosti směrnice. Proto jde o to, aby byly zahrnuty také nyní ve druhé směrnici. Jde o předpisy, které mají být vydány pro lepší fungování a pro používání v rámci Evropské unie. A to bylo mým cílem. Můj cíl byl upravit eh, tyto platby na trhu. A to prostřednictvím následujících eh, možností je předepsáno, že tyto platební postupy Eh, budou přihlášeny u příslušných eh, institucí. Kupující a také banka kupujícího musí prostřednictvím eh, autentifikačního systému být zjištěny pro přesnou platbu, kterou chce kupující učinit. Kromě toho by se mělo zohlednit to, aby nedošlo k nadměrnému užívání tohoto systému. To znamená, jde o to, aby byly také dostatečné prostředky k dispozici, aby příslušné platby mohly být uskutečněny. Dalším bodem, který byl pro mě důležitý, je odpovědnost. Existují případy, kdy jde o platbu při určité transakci, kde je zapojen do toho TTP. To znamená, že zde je zodpovědnost za úhradu a poskytovatel služeb musí tu nabídku, kterou předložil, také splnit. Dále jde o první směrnici o platebních službách a zde je důležitá také bezpečnost. Platba Mm, musí být také bezpečná. Bezpečnost znamená také důvěru. Je velice důležité mít eh, takovou důvěru, když se to týká přeshraničních plateb, eh, kde jde o elektronické platební prostředky, u kterých eh, kupující není bezprostředně přímo před prodávajícím. Celý ten systém je dimenzován tak, že kupující musí zaplatit pouze kupní cenu, aniž by musel eh, platit eh, za další služby. Jde o zabránění podvodů, to je jasné. Protože jestliže tato bezpečnost není dána, eh, tak by to byl jednoznačně krok zpět eh, z celého systému. Jak říkám, důležitá je bezpečnost těchto platebních systémů. Dále hm, bychom měli mít eh, veřejné seznamy, které by byly také všeobecně přístupné, aby to fungovalo na celém evropském trhu. Možnosti banky Eh, vysledovat eh, určité mimořádné případy, excesy, kdy banka bude mít možnost eh, také platbu odmítnout s tím, že bude o té nesrovnalosti informovat uživatele. V rámci Evropské unie by mělo vše fungovat hladce. V mém návrhu jde samozřejmě o celou řadu aspektů, které jsou důležité pro vyjednávání. Ovšem bez ohledu na změny, které jsem předložil k té první směrnici o platebních službách, jsem také navrhl určité nové věci. Například chtěl bych, aby spotřebitel byl lépe informován. Za tímto účelem jsem vytvořil určitou povinnost pro Evropskou komisi s tím, že by měla být eh, předložena určitá charta o platebních službách. či jde? Spotřebitel musí zcela jednoduchým způsobem dostat informace. Nejde o to, eh, aby eh, byli informováni podrobně a srozumitelně, ale jde především o to, aby spotřebitel byl jednoduše informován o právech a povinnostech a tím byl určitým způsobem chráněn. Za druhé, systém governance systému SEPA by měl být přepracován. O čem jde? všichni hráči na trhu, ať už jsou to ti, kdo poskytují nabídky nebo uživatelé, by měli e, být za jedno. A na závěr jsem uvedl nový článek 1. Jde o vytýčení určitých technických pravidel e, v souvislosti s EVA, abychom měli jediné evropské rozhraní pro celý platební systém. Jde mi o to, aby se zajistilo, že nebude jednoduché, aby se objevili na trhu jen tak noví hráči a současně by měly být vytvořeny komunikační způsoby, eh, které jsou spolehlivé. Můžete se podívat na pozměňovací návrhy, některé se zabývají opravdu velice důležitými principy, E, s tím, že vše ještě není definitivně rozhodnuto a ukončeno. Právě naopak. Já s napětím očekávám další spolupráci, čekám na nové podněty a úvahy. Je možné zahrnout ještě celou řadu dalších věcí. Závěrem si myslím, že dobré přepracování eh, této velice složité a rozsáhlé směrnice má sloužit tomu, aby byla vytvořena rovnováha. Rovnováha mezi různými zájmy, které zde hrají určitou roli a také jsou leckdy protikladné. Dále jde o to, aby článek 7 byl také zahrnut a proto se těším na spolupráci se stínovými zpravodaji a se všemi také výbory. Děkuji. Dostávají slovo stínový zpravodajové. Nejprve eh, stínový zpravodajové a potom eh, další zpravodajové stínový. Teď má slovo první řečník. Poštovani predsjedavajući. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji za kvalitu zprávy. Zároveň také vítám iniciativu Evropské komise vytvořit Eh, jednotný, efektivní a konkurenceschopný systém pro elektronické platby. Ovšem, přesto bych chtěl uvést několik aspektů, eh, které mě do určité míry znepokojují. Komise navrhla limit žádná celá 3 pro transakce eh, kreditními kartami, kartami a žádná celá 2 pro debetní karty. Ovšem tady mm, bychom měli zohlednit několik eh, souvisejících ekonomických aspektů. Jsou eh, tady specifické charakteristické známky eh, různých trhů, různá, musíme zohlednit různá opatření na ochranu spotřebitelů a mm, to, jak jsou karty používány. V Německu poplatek představuje 1,8% a v Dánsku 1% V Chorvatsku, v mé zemi původu, tyto poplatky, mezibankovní poplatky, mohou představovat až 7%. A jaký to má důsledek? Eh, někde se nabízí slevy ve výši 10 až 20 a někdy dokonce i více, pokud je spotřebitel ochoten zaplatit v hotovosti. Takže vlastně se upřednostňuje placení v hotovosti, místo toho, aby se upřednostňovalo placení eh, kreditními kartami. Ehm, samozřejmě cokoliv, co zvýší bezpečnost, by mělo být vítané, včetně tedy dostupnosti informací. To samozřejmě je eh, právo spotřebitelů, ale my tady nehovoříme pouze o eh, dostupnosti informací, ale také o kvalitě. Ehm, pravidla by měla být jasná a spotřebitelé by měli být schopni za své peníze dostat odpovídající protihodnotu a to je velice důležité pro všechny evropské občany. Bude to mít pozitivní vliv i na občany mimo Evropu. Tato směrnice, tak jak tady je, je lepší pro, obchodníci než pro, pro obchodníky než pro spotřebitele a přitom bychom měli zohlednit i jejich zájmy. Eh, tedy eh, možná by tím mohly eh, ty ceny, které platí, klesnout, ale pokud by ty poplatky měly Eh, stoupnout eh, z žádná celá 2% na 1,8%, tak někdo to musí zaplatit, takže to bude asi kompenzováno jiným způsobem. Já bych chtěl zdůraznit, že touto iniciativou bychom měli chránit spotřebitele a malé a střední obchodníci a ta lhůta čtyř let a e, revizní doložka, kterou tam navrhuje komise, pokud jde o mezibankovní poplatky, donívám se, že tedy toto čtyřleté období je příliš dlouhé, mělo by být zkráceno. A to především tam, kde se hovoří o ochraně trhu a spotřebitele. Musíme si být jisti, že rozhodnutí, které přijmeme, je správné, nemělo by přinést nežádoucí důsledky, nezamýšlené věci, především pro spotřebitele a malé obchodníky. V této velmi kvalitní zprávě je stále prostor pro eh, větší zjednodušení, když použije slova pana Zalba. Měli bychom ty věci ještě více zjednodušit a měli bychom eh, tyto věci prodiskutovat s panem Zalbou. Děkuji a nyní má slovo pan Ludvíkson, sociální demokrat. Já raportören Děkuji mnohokrát. Předem také děkuji zpravodajům. Návrhy se opravdu vydařily. Myslím si, že je to vynikající výchozí bod pro naši další činnost. Na no, které věci se díváme odlišně, ale myslím si, že u většiny bodů by muselo, mělo být možné dosáhnout kompromisu. Nejdříve takovou všeobecnou poznámku z mé strany. Když se podíváme na tyto předpisy, zabýváme se jimi, tak eh, vždy bychom měli mít před očima jako cíl vnitřní trh máme 28 dílčích trhů a rozdělení na 28 trhů opravdu není příliš efektivní, co se týče elektronického eh, platebního styku. A samozřejmě existují určité meze pro rychle fungující vnitřní trh v této oblasti, ale myslím si, že to se vše ubírá správným směrem. Myslím si, že je to očividné. TPS, to jsou ty třetí strany, které poskytují platební služby, to jsou ty nejdůležitější prvky v tomto systému. Eh, myslím si, že zde jsou to pravidla, která bychom potřebovali také, ale asi to není nejefektivnější řešení. Nepotřebujeme mít eh, určitě eh, přímé kontakty, kontakty mezi TPS a správcem bankovního účtu. Myslím si, že zpravodaj se ubírá správnou cestou, ale důležité také je, aby všichni hráči to takto viděli a také Eh, vše bylo transparentní. Vše musí být snadněji kontrolovatelné a spotřebitel musí mít eh, každopádně pocit jistoty a mít patřičné záruky. To znamená, že za to zodpovídají různí aktéři, aby tuto jistotu poskytli. Kromě toho si myslím, že ze strany komise je, eh, je a je nutné, aby jak komise, tak i zpravodaj na tomto pracovali. Dále poplatky. To je bod, který vidím trochu odlišně od zpravodaje. Myslím si, že ty poplatky nehrají příliš pozitivní roli na trhu. Nemáme zde žádný racionální mechanismus řízení, spíše to vede k problémům. Tyto eh, Dodatečné poplatky se využívají proto, aby spotřebitelé zaplatili ještě více. A proto je pro spotřebitele velice obtížné udělat si přesný obrázek o celkových nákladech určitého nákupu. V členských státech, v níž tyto poplatky jsou úplně zakázané, se dosáhlo dobrých výsledků. Nyní eh, bychom měli jednotný racionální vnitřní trh, eh, tak si myslím, aby tyto dodatečné poplatky za platby kartou by měly vypadat celkově tak, že takové zprostředkovací poplatky budou úplně zakázány. Eh, v tomto smyslu souhlasíme s, komisu, s komisí. Dále bychom se měli zamyslet nad eh, zákazem poplatku u dalších eh, podobných plateb. To znamená, mělo by to pomoci spotřebitelům, ale i trhu. Za to potřebujeme ovšem určité řešení ve formě balíčku. Balíčku, který bude také zahrnut do nařízení, protože tyto dodatečné poplatky by měly znamenat, že kupující může říci zcela jasně ne, když bude produkt příliš drahý. Všechny karty by měly být do toho zahrnuty a to si myslím, že by bylo to celkové řešení. Na závěr ještě eh, další připomínky. Eh, definice, například chybějící definice. To by mělo být v návrhu komise také upraveno. A zpravodaj se pokusil tento problém vyřešit. Ovšem, měli bychom se ještě přesně podívat na to nové řešení, protože zde vyvstávají další nové otázky. A um, ty se nemusí bezpodmínečně vždy vyřešit. Měli bychom se více zabývat obsahem. Posuzuji ten návrh zpravodaje jako velice pozitivní s tím, že spotřebitel by měl být lépe informován. To je důležitá část v tomto návrhu. A co se týče One Like Outlet eh, Transactions, tak si myslím, že komise udělala velice dobrý návrh. Eh, informace by měly být poskytovány i v tomto případě. Také, i když se nepokrývají obě strany transakce, tak je dobré, aby to bylo jasné, alespoň na jedné straně. Myslím si, že je to pozitivní v návrhu komise, že příjemce eh, se nevydává příliš eh, vysokému riziku eh, také ten práh bude potom stanoven na 50 euro. Znamená to větší jistotu, větší bezpečnost s tím, že spotřebitel bude také spolupracovat s bankovními systémy a od samého začátku budou nesrovnalosti nebo budou možnosti, existovat možnosti, že určité chyby se odstraní. Velký Velká část platebního trhu by měla být pokryta všeobecnými ustanoveními. To platí také pro výjimky pro obchodní činnosti nebo bankomaty. Každopádně to jde dobrým směrem. A suma sumárum mohu říci, že se těšíme na konstruktivní spolupráci v následujících měsících Spravodaj má pravdu, když říká, že všechno toto je dobrý začátek. Děkuji, děkuji. Já se chci přivítat eh, eh, naše přátelé z Navara, tedy z mého volebního okrsku a budeme pokračovat v rozpravě. A nyní dáme slovo paní Intveld, která je stínovou za liberály, pro, je zpravodajkou pro obě zprávy. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodaj jům za jejich návrhy. Myslím si, že velký kus práce ještě budeme muset odvést na obou návrzích. Je to eh, velice technická věc a je tady také politická neschoda v tom, kam bychom se měli vydat. Myslím si, že návrhy Evropské komise jsou obecně nebo obecně bývají velmi dobrým základem ale myslím si, že jsou příliš konzervativní. Je tady určitá ironie v tom, že zatímco tady diskutujeme o těchto návrzích velice pomalu a opatrně zvažujeme nové metody plateb ve světě, se objevily bitcoiny a ukázalo se to tedy, eh, že je to bublina, že vlastně eh, Eh, to vlastně není něco nového, co je přínosné. Já si myslím, že vývoj je někdy velice rychlý a rychlejší než my a my bychom měli urychlit a měli bychom legisla- myslet, když přijímáme naše legislativu na budoucnost. Pokud jde o návrhy eh, zpravodaje, eh, a tady já to asi budu směšovat, Eh, takže budu hovořit i k návrhu komise i zpravodajky. Já si myslím, že eh, pokud jde o působnost, tak se to tady zaměřuje v podstatě na tom, zda strané eh, platební možnosti by tady měly být nebo ne. A tedy jestli by tady měly být tři strané schémata. A já si kladu otázku, jestli bychom neměli najít nějaký vzorec, kde všechny schémata by spadala do působnosti nařízení, pokud se dosáhne určitého Prahu který by mohl být vytvořen buď eh, na podílu na podle podílu na trhu, což by bylo obtížně stanovitelné, anebo mm, podle objemu, eh, protože eh, toto řešení považuje na za nepříliš šťastné, tedy to řešení, kde buď zahrneme všechno, anebo všechno vyloučíme. Možná, že bychom mohli najít nějakou střední cestu, něco mezi tím. Za druhé, pokud jde o úroveň MIF, e, možná, že žádná celá dva nebo žádná celá tři, že to je správná úroveň, správná hranice, ale v tuto chvíli mám pocit, že je to čistě nahodilé komise tady hovořila, o, nebo slyšeli jsme, eh, jak dospěli k žádná celá dva nebo žádná celá tři, ale já si myslím, že tady bychom mohli použít i jinou metodu a já říkám, že Eh, ta úroveň by měla by být nula, pokud eh, nelze nějakým způsobem vysvětlit, proč by tam bylo vyšší procento, nebo eh, proč by tam neměla být nějaká pevná částka pro debetní karty. A v tuto chvíli zkrátka nechci jen tak akceptovat žádná celá dva nebo žádná celá tři procenta. Takže příliš mě nenadchl návrh mít tady třeba také ten vážený průměr. Já si myslím, že ať už zvolíme jakékoliv řešení, musí být nějakým způsobem odůvodnitelné, musí tam být nějaký eh, podklad, na základě kterého eh, se zvolí. Spravodaj navrhuje vypustit eh, tu část, která se týká přeshraničních transakcí a já si myslím, že jsme se všichni shodli na tom, že cílem je vytvořit dobře fungující vnitřní trh a že chceme co nejvíce odstranit rozdíly, takže si vlastně nejsem příliš jistá, proč se snažíte tyto věci rušit. A potom něco, co se týká obou zpráv. Myslím si, že bankám určujeme příliš dominantní pozici. A proto návrh eh, pana Feja, pokud jde o seba, Eh, mě příliš nenatchnul, protože banky samozřejmě jsou důležitým hráčem, SEPA, pardon, ale samozřejmě eh, nejsou jediným hráčem, jsou to v podstatě podniky nebo společnosti jako všechny jiné a proto by neměly mít toto, eh, tuto moc určovat všechno ostatní. Hm. Dále Eh, myslím si, že bych byla pro návrh komise, pokud jde o legální unbundling, právní unbundling a také podporuji návrh komise, pokud jde o co-badging. Eh, pravidlo přijímat všechny karty, to je složité a já bych tady chtěla mít větší jasnost v tom, jak to v praxi bude fungovat, protože všichni hovoří o tom, že když měříte to pravidlo určitým směrem, tak to bude velice zmatené a když to uh, Eh, změníte druhým směrem, tak to povede ke stejnému výsledku. Takže by mě zajímalo, jaké by bylo nejlepší řešení pro všechny, pokud jde o PSD, eh, Souhlasím s tím, co říkal předchozí řečník o působnosti. Myslím si, že by měla být co nejširší a nelíbil by se mi žádný návrh, který by omezil působnost eh, neodůvodněně. A pokud jde o eh, harmonizaci eh, přílišných poplatků, tak tady bych byla pro obecný zákaz a nenechala bych eh, to na členských státech, aby to určovali, protože tím by přetrvala ta současná situace a to je nežádoucí. Pokud jde o přístup k informacím o platebním účtu, tak já si myslím, že tedy bychom měli spolehat na eh, Evropský orgán pro dohled eh, nad ty, těmito věcmi, protože ty nám, ty nám dali určité, určitá vodítka k tomu, jak postupovat. A já si myslím, že bychom měli tento orgán mnohem častěji konzultovat k mnohem vícem eh, věcem nebo legislativním záležitostem, protože je to důležité. Potom, pokud jde eh, o zodpovědnost, tak na to se musím ještě pečlivěji podívat, více se nad tím zamyslet, protože ty návrhy mě zatím nepřesvědčily. Tedy v tom smyslu, že bychom měli eh, hlavní eh, břemeno dát na provozovatele místo na banky. To je tedy vše, co jsem v tuto chvíli chtěla říci. Děkuji. A za zelené má slovo pan Gigold. Děkuji. Děkuji, hovořím tady za PSD2, za Jean-Paula Besse. Pokusím se tedy potom rozštěpit si osobnost a hovořit ještě za pana Besse Eichhouta eh, za další, na další téma. Takže to, co říkám, to je za stínové zpravodaje. Pokud jde o směrnici o platebních službách 2, tak tady souhlasíme se zpravodajem v tom, že v Evropské unii eh, jednotný trh a jeho služby jsou zatím ještě příliš, eh, že je příliš ještě roztříštěný. Je to příliš Eh, málo bezpečné, především pro spotřebitele, eh, kteří těch služby nakupují přes internet. Potom eh, převod prostředků Eh, kde je to sice alternativa eh, k platebním prostředkům, to, to ano, takové věci existují v některých členských státech a hm, eh, spotřebitelé si myslí, že je to bezpečné, ale je potřeba, aby to vše bylo správně regulováno a je potřeba, aby to bylo zasazeno do evropského právního rámce, aby se zvýšila důvěra spotřebitelů v tyto aktéry, je potřeba vyjasnit zodpovědnost, kdo je za co zodpovědný, především pokud jde o bezpečnost plateb, zodpovědnost a ochranu údajů. Pokud pokud jde o působnost, doníváme se, že TPP by měly být zahrnuty do působnosti a naším hlavním cílem je toto zajistit. Pokud je o článek 3 a otázku negativní působnosti, tak v lednu jsme souhlasili s intervencí komise Ehm, pokud jde o ten negativní rozsah působnosti, ale nechápeme, proč tady chce zpravodaj eh, zrušit výjimku pro operating billing a eh, také pokud jde eh, o Souhlasíme s návrhem komise redefinovat telekomunikační výjimku článek 3 L, ale myslíme si, že eh, ancillary services, že to už není eh, vhodné a navrhovaný eh, práh pro výjimku 50 euro a 200 euro. Myslíme si, že to je něco, co by muselo být odůvodněno. Může Evropská komise tyto věci více rozvést? Může nám k tomu podat nějaké vysvětlení? Souhlasíme také s výjimkou pro právo jednotlivců přijímat služby a produkty eh, z obchodní smlouvy eh, s vydavatelem eh, a mě mm, to něco, co by nešlo vyměnit za peníze, článek 3G. A potom další věc, určité služby Teeter Service, které existují ve Francii, to si myslíme, že je velice důležité. A ve stejném duchu spochybňujeme relevantnost výjimek cestovních šeků, článek 3G6. Máme také určité pochybnosti, pokud jde o bod udůvodnění 37 zpravodaje. Myslíme si, že to by znamenalo krok zpět. Pokud jde o definici v článku 4, Klademe si otázku, zda definice citlivých platebních dat článek 438G, eh, to je velmi divně označeno, nevím, nevím, odkud to pochází a Zajímalo by mě, jestli eh, evropský dohled nad, eh, nebo ochránce údajů byl konzultován v této věci, protože my toto považujeme za vážnou věc. Potom zpráva, článek 94 eh, a 47a to, co tam zatím máme, není uspokojivé, protože to vlastně méně chrání spotřebitele. Tady snad bude prostor pro dohodu se spotřebitelem, pokud jde o úvodní ustanovení 5a a 74a. A zpravodaj tady vlastně usiluje o zajištění aktivní úlohy všech zúčastněných stran ve radě SEPA. Chtěli bychom připomenout, že během vytváření legislativy SEPA byly učiněny určité přísliby. Jistě si to, Sofie, pamatujete, jak dlouho jsme tady diskutovali a komise prohlásila určité věci a mě by, eh, mě by zajímalo, co si o tom komise myslí, nebo jak se k tomu staví, kde jsou tyto návrhy, které byly přislíbeny. Můžete to vysvětlit? Kde si myslíte, že přišlo něco nového, pokud jde o nové eh, složení EPC? Potom 78a eh, 94d. Spotřebitelé by měli být více informováni o svých právech a komise by měla eh, vydat nebo vytvořit vhodné komunikační nástroje, tak jak se s tím počítá v těchto článcích. A pokud si nemyslíme, že pojem leták vlastně není vhodný v tomto kontextu a eh, elektronické materiály, to by možná bylo vhodnější. Nechápeme však, proč tady zpravodaj chce odstranit odkaz na dohodu o ochraně spotřebitelů v evropském rámci úvodní ustanovení 42. Potom eh, dohled, oznamování článek 26 a článek 63 Eh, tady, to je takový ten klasický střed, eh, kde my si myslíme, že národní agentury na ochranu spotřebitele by měly mít možnost jednat přímo tam, kde PSP neplatí nebo nemůže zasáhnout. Ano, to je opravdu zvláštní, říká řečník. Eh, článek 34. Břemeno informačních požadavků. Členské státy by toto neměly ponechávat na PSP, tak jak je to řečeno v návrhu komise. V podstatě si myslíme, že by to měla být povinnost. Pokud chceme mít skutečný jednotný trh pro platby, měli bychom mít společná pravidla pro spotřebitele. Eh, k jednotnému platebnímu rozhraní na evropské úrovni článek 94b a obvodní ustanovení 28a. Toto vyvolává další dodatečné náklady, i když v podstatě nejsme proti eh, podstatě toho návrhu, tak si myslíme, že spotřebitelé by měli být eh, zahrnuti do skupiny EB, pracovní skupiny EBA. A Tady bychom si měli také rozmyslet, jaký dopad budou mít e, kroky ohledně TPP. Potom článek 67 Záměr návrhu komise je dobrý, souhlasíme s ním, ale přesto si myslíme, že je potřeba tady překlenout možné mezery a nedostatky, je potřeba spotřebitelům dát právo, eh, pokud o ty přímé eh, debetní transakce, tak právo refinancovat. Dále eh, nechápeme záměr spotřebitele umožnit CN a omezit požadavky na fondy pouze na uživatele plateb kde se překročí určitý limit 600 eur, článek 9. Možná, že byste mohl vysvětlit, proč byl zvolen právě tento práh, potom eh, platební služby a jeden z pozměňovacích návrhů zpravodaje. Máme pocit, že tady zatím stojí někteří aktéři na trhu, MX a Giro, a Doníváme se, že není vhodné mít taková pravidla. Chceme mít rovné podmínky, eh, jako například umožňuje IBAN eh, podle článku 29. Potom ochrana údajů článek 53a. Velmi by nás zajímalo, proč jsem dal pan zpravodaj tento pozměňovací návrh? Proč je potřeba eh, tady eh, kontrolovat tímto způsobem IBAN? A potom máme také některé otázky, které se týkají odpovědnosti. Já to tady nebudu všechno eh, číst, to uvidíte to. Potom pokud jde o článek 58, tak zelení vždy chtěli otevřené protokoly, jako je Linux. A my nemůžeme souhlasit s názorem zpravodaje, že by to mělo být definováno prostřednictvím PSP. Je důležité zajistit, že technologické standardy budou moci být používány eh, i eh, vlastně eh, konkurenty jiným způsobem. Potom nařízení o mezibankovních službách, nařízení, přejdu tedy k druhému nařízení, Myslíme si, že žádná celá 2% eh, ten práh eh, že vlastně v tuto chvíli v Německu jsou ty poplatky vyšší a existují členské státy, které mají takové platební systémy, funguje to dobře a mělo by být jasně vysvětleno v textu, že členské státy mají možnost dát tam nižší limity jak uvedl kolega z Chorvatska, jsou země, kde tyto limity jsou mnohem nižší a parlament by měl zvážit také nižší procento v souvislosti s mezibankovními transakcemi eh, s tím, že vlastně eh, je to je možné zvážit snížit. Eh, Někde je možné vytvořit eh, jiným způsobem efektivnější platební služby pro spotřebitele. Potom návrh, pokud jde o vážený průměr, to je zajímavé, ale zbustává tady otázka, jakým způsobem by bylo možné to solidně implementovat. Kdo určuje, jakým způsobem jsou poplatky rozděleny mezi různé maloobchodníky a můžeme zajistit, že to bude probíhat spravedlivým způsobem? Pokud jde o kobejing a článek 8, kobejing znamená kombinaci eh, různých eh, platebních značek na stejné kartě, eh, například Electronic Cash a Maestro na kartě v Německu. Komise, má komise nějaké argumenty, jak zajistit alternativu kobejingu? Je to způsob, jak vytvořit dobrou hospodářskou soutěž? Když to pan spotřebit, eh, když to pan eh, zpravodaj odstraní, tak eh, to nebude dobré, protože tady by měla být možnost vybrat si ty nejefektivnější prostředky. Tímto způsobem by bylo možné zakázat některé značky, aby vlastně se objevovaly na kartách a tím by se jim znemožnilo fungování. Potom článek 10, tady podporujeme línii komise, zpravodaj navrhuje toto odstranit. Jeho vysvětlení, že spotřebitelé ztratí důvěru v metody elektronických plateb, pokud karty eh, nebudou akceptovány. To vlastně znamená, eh, že by to měly strany, které zneužívají trh. obchodníky by, by neměli možnost odmítnout příliš eh, vysoké mezibankovní poplatky ve schématech, které nejsou pokryty nařízením. Pokud zpravodaj věří na hospodářskou soutěž, tak eh, ta schémata s těmito přílišnými nebo nepřiměřenými poplatky. Hmm spotřebitelé si zkrátka mohou vybrat jin, využívat jiné karty, pokud tyto služby nebudou kvůli vysokým poplatkům akceptovány. Ta poslední věta je poměrně jasná, říká řečník. Děkuji a těším se na dobrou spolupráci. Děkuji za EKR paní Ford, která nahrazuje paní Ashley, pana Ashley Foxe. Takže paní Ford. Děkuji, ano. Ashley Fox je na výboru IMKO teď, takže budu se snažit eh, a zastoupit ho. EKR eh, eh, je na tím, že pořád tento trh je roztříštěný, existují rozdíly, pokud jde o ty mezi bankovní poplatky, a to je překážka trhu. Podporujeme cíle návrhu komise a děkujeme zpravodaji za práci. Tedy to je k vaší zprávě. Takže teď pořád, ale ještě si chceme vyslechnout názory, než si uděláme názor jako frakce na jedné straně eh, ty mm, mezi eh, bankovní poplatky v podstatě eh, by měly stimulovat konkurenci na trhu a my zde jsme skeptičtí, zda to spíše nebude překážka tady stanovit takové limity, které nakonec ve finále stejně zaplatí spotřebitel. Pokud takový limit by se měl stanovit, tak by to nemělo mít nekýžené negativní důsledky, to znamená, tam se hovoří o 0,3% u kreditních karet a to by mohlo znamenat, že ostatní subjekty eh, radši odejdou z trhu potom a bude to spíše tedy podkope to trh a v podstatě kreditní karty potom se nebudou tak používat. A EKR tedy chce vést otevřenou diskuzi o zvýšení tohoto limitu, případně asi nejdůležitější otázka, která se týká eh, MIF, je eh, otázka tedy stanovení limitu u těch debetních karet spíše než u těch kreditních a chtěli bychom, aby nám komise odůvodnila, proč zrovna takovéto limity a jinak i bychom vítali tedy více eh, odůvodnění, více důvodů, více důkazů pro toto další téma. EKR souhlasí, eh, že je třeba eh, i zajistit větší hospodářskou soutěž, tedy zlepšit konkurenci přes hranice, i konkurenci na národních trzích a vytvořit tedy trh, tak na trh a na ty poplatky tímto. A pan Fox také si, se domnívá, že pro Beijing to je velice odvážný přístup od zpravodajů a zde samozřejmě chceme ale zareagovat eh, na legitimní, musíme reagovat na legitimní požadavky všech subjektů. Ke zprávě pana Fea děkujeme za velice e, rozsáhlou práci, 117 eh, pozměňovacích návrhů máte, takže naším hlavním cílem u této směrnice je zaprvé stejné rovné podmínky pro všechny subjekty na trhu a potom také i nám jde o bezpečnost pro uživatele u těchto platebních služeb a podporujeme celou řadu pozměňovacích návrhů zpravodaje, které se týkají e, poskytovatelů třetích stran, tedy a i otázku odpovědnosti za TPP, odpovědnost vůči klientům v případě neoprávněných transakcí. Nicméně zůstává zde pořád otázka, zdáli smluvní ujednání mezi těmi poskytovateli TPP a PSP e, Eh, zda by to bylo nutné a zde eh, zde samozřejmě naši zpravodajové jsou oba právníci, tak určitě to promyslí. A ještě nakonec. Jak to eh, vypadá teď, tak PSD2 bude obsahovat služby, které spotřebitelům dávají možnost Eh, spíše takovou facilitu a i by to mohlo se rozšířit na eh, i charitativní dary a vyslat tedy takový jaksi daňový fiskální signál a to platí pro můj členský stát i pro ostatní, takže třeba provozovatel mobilních sítí ve Spojeném království tedy v podstatě teď mm, eh, musí spadat pod dvě regulace, telekomunikační a i finanční, což znamená, že nechtějí Mm, mm, tedy eh, mají problém potom s těmi transakcemi v malé hodnotě, které třeba se týkají posílání po, po, mm, darů tímto způsobem, eh, takže si myslíme, že bychom měli tedy zohlednit tyto charitativní akce, tyto dary. To je téma, které, kterým se zabýval pán Feo v první zprávě a já doufám, že kolegové budou akceptovat naše pozměňovací návrhy v této věci a eh, těšíme se tedy na spolupráci s našimi zpravodaji. Děkuji, paní Ford, a za EFD zpravodaj pro obě zprávy, pan Deho. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, zpravodajové, již při první výměně názoru jsem řekl, že mým cílem je zachovat vysokou míru transparentnosti a zlepšit hospodářskou soutěž ku prospěchu občanům, aby měli větší volbu při platbě. Dnes se zaměřím na návrh eh, mezibankovních poplatků pro eh, platby eh, platebními kartami. Do určité míry chápu komisi regulovat přes hraniční transakce, ale nejsem přesvědčen, že je to nutné Eh, ukládat eh, nějaké předem dané poplatky na národní úrovni, to znamená pro platby, které zůstanou v dané zemi. Národní poplatky v podstatě, o těch my nemáme co zde rozhodovat. A eh, pokud by bylo nutné na národní úrovně řešit to legislativně podle daného trhu, tak, tak by se to mělo udělat na národní úrovni, ať si o tom rozhodne ten stát. Musíme ještě zvážit i úroveň těch mezibankovních poplatků, tak jak je definuje komise. A je zde riziko, že bychom mohli narušit podnikatelský model. Vždycky za to někdo musí zaplatit, za ty služby. A pokud zharmonizujeme poplatky, tak potom musíme se vyhnout tomu, aby se nezvýšily náklady pro spotřebitele, ale zároveň, aby i podniky mohly být života schopné. Souhlasím s návrhem zprávy v tom, kdy se žádá po komisi, aby vydala zprávu o tom, jak se aplikuje toto nařízení, aby vyhodnotila dopady na spotřebitele a obchodníky. Nesmíme zapomínat na to, eh, na eh, tyto subjekty při eh, návrhu. Co-badging nyní. Takže určitě ta služba je užitečná, ale musí být dobrovolná a ne povinná. A pokud jde o oddělení, Eh, tedy od zpracovatelů. Zde, zde eh, tedy eh, souhlasím se zpravodaji, tedy neoddělovat to, co se týče právní subjektivity. Dále tato eh, legislativa bude mít několik dopadů pro spotřebitele a pro užívání platebních služeb. Proto si myslím, že musíme k tomuto tématu přistupovat uvážlivě, neuspěchat to a proto bych rád, eh, abychom odsunuli eh, termín pro pozměňovací návrhy pár dní po Vánocích, abychom měli dostatek času, protože zatím toho času moc nemáme. Možná i malý odklad by pomohl. Děkuji, děkuji. A nyní Evropská komise také bych chtěla slovo. Eh, DG eh, konkurence, hospodářská soutěž a DG vnitřní trh, nebo jeden je pouze pohovoří. Děkuji. Děkuji. Ano, já pohovořím z pohledu DG hospodářská soutěž k tomuto nařízení a potom kolega pohovoří k PSD. Takže děkuji, děkuji za zprávy a za zajímavou diskuzi a za možnost vysvětlit návrh. Možná, abych se vrátila k tomu výchozímu bodu, proč jsme navrhli nařízení o těch mezibankovních poplatcích. Protože tady jde o skryté poplatky. My často, spotřebitelé, si myslíme, když použijeme platební kartu, že to je zadarmo a e, jsme rádi, jaké nám to dává všechno výhody. Ale ve skutečnosti je to tak, že to zadarmo není a že za to zaplatí obchodník, maloobchodník, maloobchodník, který nepřímo zaplatí naší bance a ta částka, kterou ten maloobchodník zaplatí, tak ta se liší. Když třeba použijeme třeba v Belgii eh, kartu bank kontaktu, tak to bude pouze 5 centů. Pokud ale bychom platili American Expressem, tak to může být 2,50 eh, nebo 3 eura ze 100 euro. A mezi tím existuje celá škála nejrůznějších poplatků, které třeba platit za Mastercard, Visa kartu, za kreditní karty, za komerční karty, tedy na debetní karty či komerční těch různých eh, obchodů. Takže eh, samozřejmě pro malobchodníka to znamená tuto platbu, i když pro spotřebitele to znamená pouze tam eh, vložit tu kartu a zaplatit, ale pro maloobchodníka eh, je to eh, různé podle toho, v jakém státě je, jakou kartou se platí. V Belgii to je docela malé poplatky, ale třeba v Maďarsku a v Polsku to může být až desetkrát vyšší poplatek a v pří, máme případy hospodářské soutěže, kde chceme, aby nám bylo vysvětleno, proč takové rozdíly, proč ty komerční karty jsou tak drahé a proč ty debetní jsou třeba lev, levnější a proč máte země, kde se vůbec žádné takové poplatky ne, neučtují. A nikdo nám to solidně nevysvětlil, proč zde jsou ty rozdíly mezi různými kartami, proč zde jsou ty rozdíly mezi různými zeměmi. A to je problém v Evropě teď. A pro maloobchodníky, kteří musí to nějak řešit, tak problém je, že oni mají ty různé poplatky, které musí platit a pokud eh, jejich obchod se nachází v zemi s vysokými poplatky, tak s tím nic nenadělají. Oni se nepřestěhují do země, kde ty poplatky jsou nižší. To může u, eh, tam, pokud eh, by šli do země, kde ty poplatky jsou nižší, no tak tam stejně budou muset platit ten vyšší poplatek eh, ve, ve své domovské zemi, takže oni v podstatě eh, v tom jsou zablokováni v té situaci a proto eh, nikdo v tom nechce potom obchodovat a mají velký, velký problém. A banky prostě v různých státech, tam se očekává, že platí se různé poplatky, že se liší a mm, to neplatí pouze pro karty platební, ale to platí i pro eh, ty mobilní terminály, i pro platby online. A jeden z reálných problémů v této celé situaci, možná to není jenom otázka hospodářské soutěže, ale i ochrana spotřebitele. Já, protože my, spotřebitele, jak jsem řekla, si myslíme, že to je všechno zadarmo, ale není ten obchod, ten obchodník potom platí ten poplatek, což znamená, že v podstatě to zvyšuje cenu, kterou platíme my. Protože není nic zadarmo. Samozřejmě, pokud obchodník musí platit poplatek za to, že my použijeme kartu, no tak obecně zvýší o to cenu zboží. A spotřebitel, který často eh, ten chudší, který platí hotově nebo levnou debetní kartou, tak v podstatě kompenzuje nebo financuje eh, ty bohaté spotřebitele, kteří platí zlatou kreditní kartou třeba, či platinovou dokonce. A, a, takže zde v podstatě banky tedy se snaží nasměrovat ty spotřebitele, aby používali ty pro ně, tedy pro banky ziskovější platební kar- karty. A je to správné, že tímto návrhem se snažíme zvýšit používání platebních karet a platebních prostředků tohoto typu, ale nejde nám o to zvyšovat eh, užívání kreditních karet, protože eh, kreditní karty mají ten efekt, že chudý spotřebitel platí za bohaté. A my chceme tedy kompenzovat i tento Eh, faktor nebo efekt těch přemrštěných poplatků, hm, který existuje, protože je zde celý ten systém těch vysokých poplatků a systému těch odměn vlastně za to. A komise tedy připravila k tomu takový dvoustránkový leták, je to technické téma velice a hodně eh, desinformací je na trhu, takže hm, tam často slyšíme, že ten návrh bude špatný pro spotřebitele, ale a No, možná asi bude eh, špatný pro ty eh, udržitele kreditních kart, který mají, kteří mají tedy ty jaksi luxusní kreditní karty, za které platí ti chudší. Takže to je tedy letá, který doufám, že také bude vám rozdán. Dále možná abych to nezdržovala, tak eh, rovnou k návrhům zprávy, to znamená změnit nařízení. Zde eh, částečně chápeme tyto návrhy, chápeme, že se jsou určité obavy, eh, zpravodaj, kteří, které zpravodaj chce řešit, ale také si myslíme, že mm, jsou tam určité důležité prvky, které v podstatě redukují ty návrhy příliš a již bychom nesplnili kýžený cíl. Eh, protože máme již celou řadu kaus, eh, případy, dva velké případy hospodářské soutěže, které jsme vedli proti dvou vydavatelům karet. A takže my bychom si přáli, aby skutečně ten náš návrh byl přijat, protože pokud se to takto zredukuje, tak v podstatě to bude pouze pro, tom, pro ně dobrovolné a v podstatě již eh, již tedy budou moci pokračovat v všech svých praktikách. A to by nebylo dobré, protože zde my teď jsme identifikovali různé problémy díky těm kauzám a ty by se pak neřešily. A teď, kdybychom se na to podívali bod po bodu, na to, co se navrhuje změnit, tak možná první věc to je definice přeshraničního nákupu takže to je transakce. Takže ta definice, kdyby se změnila, jak chcete, tak by se omezila pouze na situaci, kdy ten držitel karty jede do zahraničí a tam mi použije tu kartu. Takže definice již by nepokrývala situace, kdy ten obchodník jede do zahraničí a e, tam využije služby banky v jiné zemi. To je problém, protože by pokračovala ta situace, kdy obchodníci by v podstatě neprofitovali z výhod vnitřního trhu. A ve, e, v, my píšeme tedy v tom odůvodnění, že chceme, aby ten trh fungoval efektivně. A z pohledu vnitřního trhu chceme, aby ten trh byl efektivní, aby vnitřní trh byl skutečně vnitřním trhem, jednotným, kdy i obchodníci budou profitovat z přeshraničních transakcí. Takže přeshraniční transakce by měly pokrývat i obchodníky, kteří tedy jedou do jiné země a tam využijí ty služby banky. První bod, druhý bok. Absolutní limit, který navrhuje komise. Komise říká, regulované poplatky by se měly eh, snížit na 0,2, respektive 0,3 absolutní limit. A návrh navrhuje změnit to na eh, vážený průměr. My chápeme, kde se to bere, protože eh, zde v podstatě e, my, se to objevilo i v těch našich kauzách, kde se hovořilo o vyváženém, nebo pardon, váženém mm, limitu a pro některé transakce tudíž mohou používat, aplikovat větší poplatky a pro některé transakce nižší. Je to vážený průměr pak. A potom je to těžké vůbec pochopit, jak by to v terénu fungovalo, protože to jsou třeba různé konzultační firmy, které ty eh, společnosti platebních karet si najímají a ti pro ně potom vypracovávají ty vážené limity, průměry a to znamená v členských státech byste museli mít nějaké orgány, regulační orgány, spoustu pracovníků, expertů, kteří by to propočítávali a to je velké břemeno pro členské státy. A kromě toho, by zde byla otázka, jak určit ten vážený průměr, to je podle sektoru, podle daného průmyslu, já nevím, zlatnictví, šperky, jiné než tedy klasické obchody s potravinami, nebo podle bank, nebo podle členských států, nebo podle jednotlivých těch plánů platebních karet. A takže tady si proto myslím, že je lepší mít absolutní hodnoty. A možná, když banka bude mít problém s příliš nízkou hodnotou či vysokou, tak potom to může řešit třeba fixní sazbou. Ale myslíme si, že je dobré mít zde absolutní čísla. A potom on all cards rule, to pravidlo přijímat všechny karty. Chápeme ehm, zde ty důvody zachovat toto pravidlo a chápeme, eh, že by zde byl potom problém s důvěrou spotřebitele, ale samozřejmě je to eh, spotřebitel, který používá tedy ty drahé kreditní karty, no tak, jak jsem to vysvětlila, nakonec za to zaplatí tedy eh, ten mm, malou obchodník a samozřejmě ta komerční obchod, mm, kreditní karta, tak ta sebou nese další výhody, ty různé vouchery a tak dále, ale jsou tam spotřebitele, kteří nepoužívají tyto tedy jaksi luxusní kreditní karty a e, ti potom to dotují. Takže problém je s těmi poplatky. Když ty poplatky zůstanou vysoké, no tak by měl mít možnost ten obchodník odmítnout tu kartu, kde ty poplatky jsou tak vysoké, anebo to nějak individuálně řešit. A proto si myslíme, e, že tady e, to, to, to není dobrý nápad. Potom taková předběžná selekce, preselekce těch karet všech značek. Samozřejmě tady jsou e, vždycky stížnosti ohledně těch e, dlouhých front potom, ale hlavní pravidlo je, že ať provedeme jakoukoliv změnu, tak vždycky e, je třeba, aby ta ekonomika fungovala efektivně a ta bude fungovat efektivně, že ten, kdo platí účet, tak ten také si volí, ten rozhoduje, jak chce platit, ať je to tedy spotřebitel nebo ten druhý obchodník. Ten, kdo platí, tak rozhoduje. A ne banka nebo někdo jiný, eh, protože ten potom přes ty skryté poplatky má zájem pouze zvyšovat poplatky. Takže proto nejsme eh, pro takové předem dané tedy podmínky, a chce, které protože eh, říkáme, že zaprvé to musí ten maloobchodník mít možnost eh, tedy eh, rozhodnout, co bude akceptovat a potom ten spotřebitel musí mít možnost tedy rozhodnout, kterou kartou chce platit a s tím, že má jaksi precedens. Kdyby se se už chytla k závěru, protože už nemáme moc času. <laughs> Takže poslední bod, já s vámi souhlasím takže teď to, eh, ta pravidla proti obcházení. Máme zde důležité pravidlo v návrhu, které vidíme i paralelně v americké legislativě, a to je zabránit tomu, aby ty banky a ty společnosti kreditních karet, aby tedy ne, neměly takové eh, mechanismy, eh, že by kopírovali pravidla, která my chceme právě Eh, zrušit. Týká se to tedy domácích poplatků eh, a, eh, a zachování poplatků pro přeshraniční transakce. Myslím si, že by nebylo dobré tady zde mít různá tedy pravidla pro přeshraniční transakce a domácí transakce, tedy pro ně by měla platit stejná pravidla proti obcházení. Děkuji a nyní dám slovo vnitřnímu trhu komise. Uh, uh, Děkuji, pokusím se být co nejstručnější. PSD 2 se v podstatě zaměřuje na tři věci. Jednak zvýší ochranu spotřebitelů, pokud je o platební operace, rozšíří se působnost směrnice na ekonomické aktéry, které jsou aktivní na platebním trhu, ale v tuto chvíli měly různé výjimky. Například to platí pro onlineové platformy, Kdybychom neudělali tyto věci, tak spotřebitelé by nemohli využívat ochranu evropské legislativy, ale museli by vycházet ze smluvních pravidel těch platform. A zároveň jsou tam limity pro výjimky, které měly například dosud telekomunikační poskytovatele služeb. PSD2 zvýší bezpečnost plateb, včetně online plateb, eh, autentifikací zákazníků. Tím se bude potírat, eh, budou se potírat podvody a to je vlastně jeden z důvodů, proč mnozí spotřebitelé nechtějí používat internetové platby. A to je jedna z největších inovací PSD2, že vlastně se vytvoří eh, tento rámec eh, pro třetí strany. Dáme možnost některým business modelům, které už fungují, eh, aby to bylo ve větší prospěch spotřebitelů. Budou na tom stejně v těchto věcech jako třeba banky. A já bych tady chtěl teď eh, říci, že je to vlastně vyváženější mezi spotřebiteli, mezi novými aktéry, eh, je tam větší zabezpečená hospodářská soutěž. Myslím si, že je to velice delikátní. Samozřejmě, že návrh komise eh, tady eh, ty různé věci se snaží dobře nastavit. Je tam větší bezpečnost je tam samozřejmě prostor i pro vylepšení, ale neměli bychom tady eh, vytvořit bariéry eh, pro to, aby se na to dostali noví aktéři. Poplatky eh, tady, tady máme také ošetřeny. Je to v souladu s nařízením o bezbankovních transakcích a e, záměrem je umožnit obchodníkům, aby poplatkami zatížili pouze některé e, karty. Máme ale málo času a již bych tedy řekl, že se těšíme na dobrou spolupráci e, se spravodají a stínovými spravodaji a doufáme, že najdeme vyvážené řešení pro všechny strany. Ano, jsem si tím téměř jist. Velice stručně, já se k tomu ještě vyjádřím. Vyjádřím se k diskuzi, chci poděkovat všem, všem zpravodajům, stínovým zpravodajům a ostatním. I souhlasím s panem Baldínem a to je, že musíme vytvořit jednotný a efektivní systém, což je, systém, což je cíl, který, se kterým souhlasím k tomu, co řekla Sofie. Já souhlasím, že je zcela nutné, aby ta Eh, legislativa byla platná nejenom pro ty stávající, ale i pro budoucí platební systémy, které případně budou existovat. Pokud je o ten třístranný systém, tak zde já také jsem ochoten diskutovat o tom, nalézt nějaký způsob, jak zaintegrovat i eh, do té eh, regulace ty otázky různých kvót na trhu a snažit se tedy nalézt nějaké řešení pro jednotlivé trhy. Pokud je o kobažin, takže on, tom, o tom hovořila i Sofie a Zelení. A je důležité, podle mě, pokud jde o ty plastové karty, nalézt nějaké řešení, které bude dobrovolné, nepovinné a pokud jde o ostatní platební systémy, tak zde si myslím, že návrh komise lze akceptovat, ale obecně, pokud jde o Eh, návrh mm, pana Kovačina je třeba nalézt konkrétnější návrh. Potom, když jde o to pravidlo on all card rule, tak eh, zde je třeba určitě také nalézt nějakou, nějakou, nějaký způsob. Chápu i obavy zelených, pokud jde o problém s implementací. Mm, to znamená spíše aplikovat nějaký průměr, než tedy ty absolutní limity. Ano, myslím, že tady se můžeme snažit nalézt řešení, které uspokojí všechny. A nakonec ještě závěrem, jak řekl Sampo, já souhlasím, že musíme se eh, jaksi eh, eh, vložit nebo musíme se vžít do kůže těch normálních spotřebitelů, kteří tedy platí těmi platebními kartami, aby to bylo ku jejich pro prospěchu a ne tedy, aby to bylo naopak. A opakuji, že a že musím opakovat, zopakovat tedy díky za cené příspěvky, děkuji komisi a není pochyb o tom, že budeme mít dobrou vůli a se všemi se budeme snažit nalézt řešení o těchto problémech, o kterých jsme mluvili, aby ta řešení byla vyvážená a efektivní. A teď dám slovo Diego Fejovi, aby se také on vyjádřil k tomu, co jsme slyšeli. Muito obrigado. Eu queria agradecer por este debate. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych srdečně poděkovat za celou rozpravu a mohu být velice stručný. V podstatě jsme toto téma mohli už ukončit před hodinou. Děkuji všem, kteří se přihlásili o slovo, kteří přispěli eh, k tomuto tématu a z mé strany chci říct ještě toto. Můj návrh ke směrnici o platebních službách je návrh. Je to výchozí bod, ale vzhledem k dnešní rozpravě mohu říci, že jsem velmi spokojen, když pomyslíme na rozdíly na jednotlivých trzích, tak ty bychom měli zohledňovat a podívat se na to, zda by bylo možné provést určitou harmonizaci. Důležité je také, abychom měli jednoznačné informace je nutné, aby všechny předpisy byly zaměřeny do budoucna. Na trhu budou noví eh, hráči, noví aktéři, eh, nové TTP a pak je třeba předvídat eh, svým způsobem, co se může v budoucnu všechno stát. Budeme mít celou řadu nových platebních prostředků. A to téma o němž eh, zde několikrát padla zmínka, eh, jsou eh, poplatky a dodatečné poplatky, které mají být placeny. Já jsem ochoten se podívat na všechny argumenty, které hovoří proti zamezení těchto poplatků. Je celá řada věcí, o kterých budu hovořit se stínovými zpravodaji, abychom dosáhli nějakého konečného stanoviska. Jeden z kolegů zde hovořil o lhůtách eh, pro eh, pozměňovací návrhy. Eh, to je teď dosti napjaté, protože je to, za chvíli budou svátky, pak je konec roku a byl požadavek, zda bychom tuto lhutu mohli trochu prodloužit. Možná to ještě nevešlo ve známost, ale na toto téma z 7. ledna bude konat eh, kulatý stůl a zde bude ještě příležitost hovořit o tomto tématu a vyměnit si k němu názory. Komise eh, ve svém příspěvku vyjádřila, že její stanovisko není tak příliš vzdálené od stanoviska parlamentu. Proto zde se případně mohou eh, instituce o tom ještě domluvit. Děkuji. Děkuji, tím končíme program dopoledne. Omlouvám se, po 9. leden to je termín pro pozměňovací návrhy a 12. nebo 13. února budeme diskutovat a eh, tedy, eh, pardon, ledna a 20. února ve výboru Ekon a hlasovat a potom doufejme v Dubnu se to odhlasuje na plenárce, takže tím končíme až do 3 hodin odpoledne, kde se sejdeme zde v tomto sále. Ještě jednou děkuji všem.